So good afternoon, everybody. Vážení kolegové, dobré odpoledne. Zahajme dnešní zasedání. Program máte před sebou, nevidím k němu výhrady, tedy je schválen. Kromě toho jste obdrželi také zápisy z březnového a únorového zasedání. Neobdrželi jsme žádné výhrady ani k nim tedy jsou schváleny. Bod 3. Sdělení předsedkyně. E, vzhledem k poslednímu plénu ve Štrasburku přijala se zpráva paní Vajdere z našeho výboru, pokud jde o dopad finanční a hospodářské krize na lidská práva. Chci upozornit na to, že stále 1,2 miliardy lidí žijí v extrémní chudobě a nemají žádné Eh, sociální zabezpečení. V souladu s eh, Organizací spojených národů chceme nadále zlepšovat sociální situaci i v rozvojových státech. Chceme, aby naše členské státy nevyužívaly krize k tomu, aby snižovaly rozvojovou pomoc a k tomu, aby eh, jak si pozapomínali na translaci sociohospodářských práv občanů světových států do praxe. byla přijata dohoda o zjednodušení vízového režimu mezi Evropskou unii a Ukrajinou na základě velmi živé debaty v politických frakcí. Byla otázka, zda to uh, udělat nebo ne. Zejména vzhledem k tomu, že na Ukrajině v současně podán návrh legislativy proti gejům, proti homosexuálům, eh, kde se v podstatě srovnává homosexualita s pedofílií. Nicméně tato dohoda schválena byla, a bude tedy potřeba i nadále sledovat osud této antihomosexuální legislativy ukrajinské. Hovořilo se eh, o stavu situace v Turecku za rok 2012, zejména v oblasti lidskoprávní. A eh, konstatujeme, že existuje návrh nové ústavy, nicméně, že tento proces je velmi pomalý že je potřeba dále prosazovat eh, dodatky ústavy z roku 2010, pokud jde o ochranu osobních údajů, genderovou rovnost a vojenskou spravedlnost. Je rovněž potřeba reformovat systém justice, například eh, systém dlouhodobého zadržování lidí ve vazbě eh, ještě před provedením soudního procesu. Dále je potřeba dbát svobody médií, a budovat komplexnější antidiskriminační legislativu. Opět i v Turecku, eh, i v případě Turecka byla zmíněna otázka práv osob LGBT, je potřeba zde i nadále bojovat s homofobií. Ve svém usnesení jsme přivítali, že vzniká přímý politický dialog eh, mezi eh, vládou, a mezi kurdskou stranou. Což je sice pozitivní vývoj, ale stále je potřeba být proaktivní, aby se dosáhlo stálého politického řešení. Rovněž jsme přijali eh, zprávu o Černé hoře, Kosovu a Srbsku. V té se zmiňujeme zejména o lidskoprávních případech, například eh, v Srbsku o ochraně, pardon, tedy to byla v Černé hoře, eh, v, eh, o právech médií v Srbsku, o genderové rovnosti, opět Černá hora a o justici, boji s korupcí a ochraně menšin. V Kosovu eh, pak eh, řešíme obdobné, eh, obdobné věci, zejména boj s organizovaným zločinem a korupcí a dále řešíme vyšetřování na základě zatýkání veřejných osobností, což jsou všechno procesy, které jsou nedostatečně transparentní. Dále jsme zpracovali zprávu o Makedonii, která byla ve skrze pozitivní, je v ní ustanovení o e, sformování vyšetřova- zvláštního vyšetřovacího výboru a doufáme, že e, na základě zjištění tohoto výboru proběhne i rozprava. Makedonie byla nedávno navštívena jedním naším kolegou, který bude situaci v této zemi bedlivě sledovat a v budoucnu třeba vystoupí u nás ve výboru. Pak eh, dále několik usnesení, pokud jde o naléhav, eh, naléhavé, v, v, v, v rámci naléhavé procedury, mimo jiné hladovka v Guantanámu. Parlament se velkou většinou rozhodl nesformulovat uh, usnesení k této věci vzhledem k bostonským útokům. Je zde nyní určitá míra porozumění v tom smyslu, že se k tomu politické frakce chtějí vrátit na květnovém plenárním zasedání. Nejprve je však třeba absolvovat formální proces, tedy to, že se toto téma dostane na agendu konference předsedů, která to snad definitivně potvrdí. Dále jsme v rámci urgentních záležitostí hovořili o situaci v Kazachstánu. Zejména je to případ pana Koslova, Kurašina a paní Tulietevy. což jsou případy eh, zadržovaných osob, kterým se nedostává dostatečné lékařské péče. Dále jsme tam měli usnesení o Větnamu, o svobodě vyjadřování. Eh, zde jsme samozřejmě kritizovali všechny ty velmi přísné rozsudky žurnalistů a blogerů a odsoudili jsme porušování lidských práv v této zemi. Doufáme, že lidskoprávní dialog mezi Evropskou unii a Větnamem povede ke konkrétním pokrokům v lidskoprávní oblasti. Požádali jsme eh, vysokou představitelku baronku Eštnovou, aby eh, toto téma při příležitosti příštích rozhovorů s větnamskou vládou také nadnesla, až se tedy bude hovořit o podmínkách pro partnerskou dohodu a dohodu o spolupráci. K dalším věcem eh, předevčírem proběhla veřejná debata na výboru pro zahraniční věci, kam přijel ministr spravedlnosti ze Saudské Arábie a vysvětloval novou reformu justice. A včera pak eh, po více než hodinu s předsednictvím výboru DROA eh, řešil tuto a jiné otázky. Měli jsme tak příležitost zaměřit se na několik jednotlivých případů osob, ke kterým jsem obdržela informace v tom smyslu, že čekají na provedení rozsudku smrti. E, obdržela jsem od něj ujištění, že ve dvou případech tomu tak vůbec není, což je jednoznačně dobře, kromě tedy toho jednoho případu, který už jsem vás, který, e, o kterém už jsem vás informovala. Byl to případ osoby, která měla být potrestána injekcí, paralizující injekcí. E, pan ministr mě však ujistil, že tento případ takto není, a že právní systém justice v Saudské Arábii by takový případ vůbec nepřipustila. Pak je tady celá řada dalších případů, eh, kde jsme řešili trest smrti jako takový. Hovořili jsme také o implementaci mezinárodních úmluv o lidských právech, jejich implementaci do národních eh, zákonů, což bylo našimi partnery přijato otevřeně. Nicméně bylo nám také velmi otevřeně řečeno, že, ta, že Saudská Arábie si ponechá určité výhrady, což je také věc, kterou budeme nadále sledovat. Rovněž jsem obdržela pozvání, abych Saudskou Arábii navštívila. Dále, pokud jde o trest smrti v Iránu, dnes dopoledne delegace pro Irán přizvala dva odborníky, kteří, mají vypracovat, kteří vypracovali detailní zprávu. Je to zpráva, která už je k dispozici a představuje velmi ošklivý obrázek. Eh, velmi mnoho lidí je trestáno trestem smrti. Za leden tohoto roku to bylo více než 20 osob a eh, zjistila jsem, že 70% nebo ještě více lidí, kteří jsou odsouzeni k smrti, jsou údajně překupníci drog nebo něco jiného, co s drogami nějak souvisí. Což je rovněž nutno eh, zvážit Eh, pakliže eh, chceme eh, jaksi odlišné chování od našich členských států, protože v některých z nich existují určité projekty o využívání například různé podpory, v tom smyslu, že například Irán podporujeme v boji proti drogám, ale pakliže eh, zatýkání v Iránu vede k eh, masivním, masivním popravám, tak myslím, takovéto programy musíme zrušit. Dánsko už je ukončilo, podobně jako Velká Británie. Poté trest smrti na Tajvanu. Přednedávnem jsme hovořili o několika málo popravách tam. Eh, Eh, já jsem pak měla jednu schůzku s velvyslancem Tajvanu, kde jsem eh, osvětlila naše stanovisko, oni osvětlili to své. Ovšem bohužel 19. dubna opět došlo k popravě šesti osob. Což je eh, politování hodné, protože Eh, Tajvan vyhlásil pětileté moratorium na trest smrti zahájené v roce 2010 a zdá se, že už to zase neplatí. Můžeme snad jenom konstatovat, že by to platit mělo. Rovněž jsem si uvědomila, že v jednom tiskovém sdělení, kde jsem kritizovala trest smrti, Eh, tak na to eh, ministr zahraničí Tchajvanu reagoval eh, s tím, že nejprve před tím, než mohu kohokoliv kritizovat a kritizovat trest smrti, měla bych si promluvit také s obyvateli Tchajvanu. Já jsem samozřejmě ráda, že tchajvanské ministerstvo zahraničí si čte tisková sdělení Evropského parlamentu, že sledují, co děláme, nicméně pakliže bych toto měla dělat, eh, musela bych diskutovat vlastně s každým občanem světa, protože i když hovoříme o evropských zemích, tak vezmeme-li, že často určitá média nebo skupiny obyvatel trest smrti požadují pro brutální zločiny, tak bychom nebyli tam, kde dnes jsme je potřeba politická vůle a politické vedení na té nejvyšší úrovni, abychom trest smrti mohli zrušit. A je potřeba to doplnit ještě celou řadou kampaní, v rámci kterých se bude diskutovat o významnu trestu smrti v, ně, v smrti v nějaké populaci. Je velmi složité vysvětlovat takovouto logiku a smysluplnost takovýchto opatření eh, tím, že stát zabíjí lidi a zároveň jim chce říkat, sdělovat, učit je, že zabíjet je špatné. Potom k Bahrajnu. Tam proběhly závody Formule 1 a předtím bylo vydáno nové pravidlo, ve kterém se hovoří o tom, že lidé, kteří protestují proti některým věcem v oblasti lidskoprávní, budou potrestáni velmi přísnými tresty. Předpokládám, eh, že se tím chtělo zabránit demonstracím. Eh, k tomuto eh, tiskovému sdělení, které jsme rovněž vydali, zatím nemáme žádné reakce. Setkala jsem se s jedním bývalým bahrajnským poslancem, který mi připomněl, že Evropská unie by měla vyvíjet vyšší, větší tlak na bahraňskou vládu, tak aby docházelo k lepšímu sledování a dodržování interpretace, eh, implementace doporučení z prováděcí zprávy parlamentu. Je to samozřejmě ehm, celá řada informací, já se vám omlouvám. Ještě stručně k Barmě. Eh, Rada ministrů zahraničí se rozhodla zrušit sankce, kromě sankce o e, zbraních, což je potřeba vzít na vědomí. E, doufejme, že to pomůže tuto zemi dále rozvinout v tom smyslu, že se zlepší e, sociohospodářsko-kulturní situace barmských obyvatel a jejich práv. Pokud vím, tak stále ještě na venkově v Barmě žije mnoho lidí ve velmi ubohých podmínkách. Já upřímně řečeno lituji zrušení těchto sankcí, aniž bychom měli jasné, indikátory toho, co musí vláda nejprve splnit. Ano, dochází tam k obrovským reformám, celá řada pozitiv, ale když se podíváme na útoky a obrovskou brutalitu vůči muslimské populaci, tak Eh, a, a to tedy eh, vůči těm s a bez občanství, tak tato součást politiky jde komplet špatným směrem a Evropská unie už v tuto chvíli bohužel v podstatě nemá skoro nic v ruce, aby mohla na barmskou vládu tlačit. Ovšem i v této věci musím říci, že jako výbor DROA toto budeme sledovat a budeme podporovat veškerou snahu o zlepšení lidskoprávní situace v Barmě. Na jedné z příštích schůzí bude představena zpráva z naší návštěvy, kde můžeme hovořit i podrobněji o jedno, jednotlivých oblastech. A teď. Tedy věcné body dnešního programu. Výměna názoru s Jacqueline Mudejnou, eh, čadskou právničkou a lidskoprávní aktivistkou. Asi si vzpomenete, že na našem posledním zasedání jsme požádali službu pro vnější činnost, aby nám podala aktuální informace o tom, jaké jsou nejnovější aktivity Evropské unie v jednotlivých zemích. A e, dnes jsme tedy velmi rádi, paní kolegyně, že jste přišla mezi nás, protože jste prominentní zástupkyní občanské společnosti v Čadu. Kromě toho jste laureátkou velmi prestižní ceny Martina Endelse za lidská práva eh, v roce 2002. Blahopřejeme vám, ačkoliv už je to nějaký ten pátek. Eh, ale vidíme z toho, že máte velké zkušenosti s eh, řešením a poukazováním na porušování lidských práv ve své zemi. Jste konec konců také právnička a zaměřujete se na zadosti učinění pro oběti Eh, diktátorského režimu Chad Hissen Abre, což je jistě velmi důležitá činnost v rámci všeobecného procesu smíření ve vaší zemi. A eh, teď už dostanete prostor pro svůj příspěvek, poté snad budete tak hodná, odpovíte na dotazy přítomných poslanců. Merci. Eh, madame... Děkuji. Paní předsedkyně podvýboru pro lidská práva dámy a pánové, poslanci Evropského parlamentu. Dovolte, abych vám především velmi upřímně poděkovala za čest, kterou jste mi prokázali tím, že jste mě pozvali sem do Evropského parlamentu. Přijít sem to je pro nás, obránce lidských práv, a velkým povzbuzením. Především pro nás ženy, které každý den bojujeme za obtížných podmínek s nasazením vlastního života abychom eh, potlačili tu moc, eh, kde vládnou pouze muži. Dámy a pánové, já využiju této příležitosti, abych vás informovala o dvou aspektech mé práce na obranu lidských práv. Jedná se o boj proti beztrestnosti a práva žen a dětí. Je nepopiratelné, že už 20 let eh, mezinárodní společenství hodně podporuje boj proti beztrestnosti velkých zločinců, ale v Africe je ještě spousta práce v této oblasti, protože na tomto kontinentu je beztrestnost eh, jako rakovina, která společně s korupcí sužuje náš kontinent a zabraňuje nám v tom, abychom využili svůj potenciál. My, členové občanské společnosti, bojujeme proto, abychom eh, tuto rakovinu potlačili od Tunisu po Harar, od Dakar po Chartum a tak dále. Stačí se podívat na to, jak bojujeme, abychom dostali před soud našeho bývalého diktátora Hysena Habre. V 21. století 60 let po norimberském procesu je možná někdy jednodušší utlačovat eh, než dělat opak. Je jednodušší páchat násilí, než konat spravedlnost. Habré stál v čele Čadu od roku 1982 do roku 1990 až do svého svržení a exilu v Senegalu. V průběhu jeho vlády byly spáchány ukrutnosti, etnické čistky a mučení, které se stanou institucionálním nástrojem. V roce 1992 Národní vyšetřovací komise usoudila, že jeho režim byl zodpovědný za smrt více než 40 tisíc osob a zmizení tisícovek lidí. Zůstaly po něm eh, četné oběti, potom vdovy a sirotci. V roce 2013 tyto oběti přímé i nepřímé nebyly očkodněny, nikdo se jim neomluvil, ani nebyly uznány jako oběti. Neviděli že by se jim učinilo, že by se spravedlnosti učinilo zadost a postupně umírají. Agenti Habraho režimu, kteří byli zodpovědní za špinavou práci, jsou pořád ještě tady. Pracují v administrativě a straší nás. Z bývalých eh, ředitelů politické policie se stali funkcionáři, prefekti, policejní ředitelé, ředitelé kabinetu, komisáři a tak dále. Celý tento režim musí být postaven před soud. Čím déle budeme čekat, tím se bude ta rána prohlubovat. Naše kampaně vedená za to, aby Senegal odsoudil nebo vydal bývalého čadského prezidenta, trvala více než 22 let. A oběti museli snášet 22 let politicko-soudního útlaku. Evropská unie vždycky stála po našem boku. V březnu roku 2006, když senegalská vláda pana Vada odmítla vydat nebo odsoudit bývalého diktátora, Evropský parlament žádal Senegal, aby Hisana Habreho vydal do Belgie nebo odsoudil. Ve své zprávě z roku 2007 Evropský parlament požádal, aby Evropská unie podpořila senegalskou vládu v, případě procesu, v přípravě procesu Hysena Habrého. Díky Evropské unii jsme tam, kde dnes jsme. Proces s Hysenem Habré už není iluzí. Poté, co v únoru v Dakaru vznikl mimořádný africký senát, který Evropská unie podporuje dvěma miliony eur. Udělali jsme dobře, že jsme v to věřili a vy jste udělali dobře, že jste nás podpořili. Díky nové senegalské vládě Makeho Sala a ustavení a podpoře mezinárodního společenství se případ Habre stává milníkem pro spravedlnost v Africe. Senegal je první zemí na světě, která vydává spravedlnosti bývalého šéfa zahraničního státu, ale to neznamená, že bychom měli založit ruce. Mimořádný africký senát pořád ještě potřebuje finanční a technickou pomoc. Soudci mohou využívat zkušeností evropských států, které jsou specializovány v boji proti, na boji proti zločinu proti lidskosti a mohou využít také zkušenosti personálu, evropského personálu, který pracoval na mezinárodních soudech. Máme osvětový program v Čadu, který vede tento africký senát, aby se prosadil přístup, že toto už se nesmí nikdy zopakovat. I zde Evropská unie může hrát důležitou roli v oblasti logistiky a finanční podpory. Neopouštějte nás. Pomáhejte nám i nadále, než bude spravedlnosti učiněno za dost. Paní předsedkyně, dámy a pánové, poslanci a poslankyně, Odsouzení Hysena Habreho v Dakaru je samozřejmě důležité, ale bude to jen částečná spravedlnost pro oběti. Takovýto rozsudek neumožní čadské společnosti, aby se vyrovnala se svou minulostí. Čadská vláda pořád ještě nepřijala doplňková opatření, která by umožnila spravedlnosti učinit zadost. V roce 2000 si oběti, které zastupuji, předložili eh, stížnost, žalobu kvůli mučení a vraždám, které byly spáchány za Habrého režimu. Nicméně vyšetření je na mrtvém bodě už 12 let. Není zde žádná politická vůle. Ti bývalí mučitelé nás každodenně straší a ohroží v našem každodenním životě. Já v roce 2001 jsem se také stala terčem kvůli svým aktivitám v oblasti případu Havre u jednoho mírového, v průběhu mírového pochodu ve prospěch demokracie se mě jedna policejní jednotka snažila zavraždit eh, granátovým útokem. Jeho šéfem byl bývalý mučitel, který je nadále přesvědčen o tom, že zbraň diktátora je v Čadu silnější než kladívko soudce. Čadská vláda nezavedla doporučení vypracovaná v roce 1992 Národní vyšetřovací komisí. Nikdy nebyly očkodněny oběti, nebyl jim postaven žádný pomník a největší kostnice éry Habre, které se říká planina mrtvých, pomalu mizí, začíná se tam stavět, ale vdovy a sedoci zatím ještě nemohli dát průchod svému smutku. 22 let po pádu režimu Hisana Habre, když se tedy blíží jeho proces, je na čase, aby čadská vláda přijala doplňková opatření a vytvořila fond na očkodnění obětí, které bojují za svá práva a které ani nepřežijí, nedožijí se konce procesu, pokud se něco neudělá, aby se jim pomohlo. A na to vás ještě potřebujeme. Mí odpůrci řeknou, že hovoříme o vzdálené minulosti, ale oběti trpí dodnes. Trpí tím, že jejich kati a vrahové jsou nepotrestáni a chce bojovat proti všem formám beztrestnosti. Dovolte, abych se zmínila ještě o dalším aspektu své činnosti. Je to více zaměřeno na budoucnost. Týká se to mého boje proti zvyku levira a proti fenoménu eh, dětí pastýřů. Práva žen nejsou v Čadu vůbec dodržována. V některých regionech jsou ženy považovány za majetek, který je součástí pozůstalosti. Po smrti svého muže je žena předána spolu s ostatním majetkem rodině manžela. Vdova se musí vdát za bratra svého zesnulého manžela a může se stát eh, nositelkou sexuálně přenosných nemocí. S mou asociací usilujeme o to, aby náčelníci náčelníci vesnic nás podpořili v tom, aby se zachovala nutnost souhlasu ženy. V Čadu je spousta dětí zemědělců ve věku 9 až 13 let, kteří, které jsou buď uneseny, anebo koupeny od svých rodičů, aby eh, pásly dobytek. Ty nejštatnější děti se po několika letech vrátí ke svým rodičům, ale nesou si v sobě hluboké stopy. My už od roku 2011 jsme vytvořili dohledové jednotky a podařilo se nám více než 16 dětí získat zpět. Budete souhlasit s tím, že vytvoření centra, které by přijalo tyto zpět získané děti a pro ženy, které se budou stavět proti tomuto zvyku levira, že je nutností. Máme osvětovou kampaň u rodičů, chceme do toho zapojit všechny, abychom tuto síť rozbili. Minulý rok se nám podařilo prosadit eh, zatčení mozku této sítě, nicméně i zde vládne beztrestnost a tento šéf byl zase propuštěn, protože čat nezačlenil úmluvu o právech dítěte do svého vnitřního práva. To je ironie co pak eh, není zakázáno otroctví a obchodování s lidmi? Co pak to OSN nezamítli? Proč bychom měli hledat nějaké výmluvy, když eh, pravidlo morálka a zdravý rozum mohou pomoci v boji proti tomuto fenoménu? V Africe a především v Čadu je beztrestnost selektivní. Spravedlnost pilíř demokratického státu obrácená do budoucnosti je zatím jen iluzí. Paní předsedkyně, Dámy a pánové, poslanci Evropského parlamentu, děkuji vám za pozornost. Nedokážete si představit, do jaké míry je to pro nás důležité a podporuje nás to v naší práci obránců lidských práv. Děkuji. Thank you. Děkuji, paní eh, Modena za to, že jste nám tady vylíčila, k jakým porušováním lidských práv u vás dochází. A určitě ty otázky, které se zmiňovala, různé formy otroctví nebo že ženy mohou být provdány bez eh, souhlasu. To jsou všechno věci, které sledujeme i tady v parlamentu. Někdy to řeší nebo zabývá se tím i výbor pro práva žen, ale také my. Vy jste hovořila o potřebě bojovat proti beztrestnosti. Hovořila jste také o procesu, který probíhá teď proti Inciso Harbrovi. Myslím, že to je velice důležité a 22 let po jeho pádu konečně teď bude souzen. A to ovšem trvalo velice dlouho. Ale když se podíváme, jak to vypadá s diktátorskými režimy a vojenskými diktátorskými režimy jinde, tak opravdu často trvá velice dlouho, než dojde k takovémuto procesu, nebo než vůbec proběhne širší proces ve společnosti, aby se společnost dokázala vyrovnat se zločiny, kterých se občané, policie nebo vojáci dopouštěli vůči občanům. A my tady v našem výboru například jsme slyšeli o situaci v Argentíně nebo co se dělo v rámci jiných diktátorských režimů v, latinských, v Latinské Americe. A my jsme z toho e, vyvodili takové poučení. Pokud e, není, jsou povoláni k zodpovědnosti před soudem ti, kdo se do, jsou, do, dopustili největších zločinů proti vlastnímu lidu, pak ta společnost nemůže dospět k smíření. A proto ten proces, který teď probíhá s Chabre v Senegalu, si myslím hodně pomůže. Nejenom e, z hlediska e, toho, že proti němu bude vynesen rozsudek, ale jedná se o to, že celá společnost Čadu musí projít reflexí o tom, co za ta léta prošlo, proběhlo. A, a vy jste také, paní eh, Modejna, řekla, Modejna řekla, že existuje velká podpora, i když byste potřebovali další finanční, logistickou podporu eh, s těmi právními případy se s procesem Sisin, proti Sisin Abra, ale také jste říkala, že je třeba, aby se vám dostalo větší podpory ze strany Evropské unie. Když se díváte na to, co se děje s oběťmi, jak eh, eh, Evropská unie se zabývá eventuálními kompenzacemi. Někdy je to asi jenom symbolické, ale snad i to pomáhá. Justice samozřejmě jaké pomáhá, ale je tady podpora eh, na kompenzaci některých obětí. A nebo je vůbec také snaha um, povolat z zpovědnosti i ty, kteří byli pomahači Sabraho, kteří um, plnili jeho rozkazy a eh, jak to, eh, možná, že to by bylo dobré od vás slyšet. Myslím, že paní Lopez k tomu chce něco říct. Ano, děkuji. Na posledním zasedání, jak jste říkala, jsem měla příležitost eh, představit jednotlivé akce EU v Čadu. Především pokud jde o podporu reformy justice, ale také jak říkala paní Jacqueline Mudejna velmi dobře, já k tomu už nemám co dodat. Týkalo se to také finančních příspěvků na ten proces Hysena Habrého v Senegalu, v Dakaru. Návštěva paní Jacqueline Mudejna zde v Bruselu byla také příležitostí k různým schůzím s Evropskou službou pro vnější činnost Máme už eh, kontakty s paní Jacqueline Modejna také prostřednictvím naší delegace přímo v Čadu, takže jsme si vyměňovali informace o různých možnostech, různých cestách, eh, o různé možnosti další podpory na osvětovou kampaň, na pomoc obětem, ale jak říkám, pokryli jsme různé aspekty, které sebou proces Hysen-Habré přináší. A v tomto smyslu je zde tedy ta osvěta, to už je pokryto financováním, které už v současné době je k dispozici a jsme připraveni pracovat s organizací paní Jacqueline Modejna a s různými organizacemi v Čadu, na jiných krocích. Pokud jde o boj proti beztrestnosti obecně, tak zde bych na závěr ráda řekla, že to je také jedno z témat, které Evropská unie řeší především prostřednictvím politického dialogu s českými úřady. Takže návštěva paní Jacqueline Modejna zde v Bruselu nám umožní Vdechnou vdechnout nový impuls eh, této práci, protože je to téma, které už eh, řešíme, ale myslím, že tomu teď dodáte nový impuls. Takže děkuji, že jste mezi nás dnes přišla. Okay. Děkuji. Zdá se, že nikdo další z kolegů eh, se nepřeje se na něco zeptat. Vy jste tady také nám nakreslila velice úplný obrázek této situace. Já s vámi souhlasím, paní López, že opravdu se dělá hodně a je velice dobré, že paní Mudena je tady s námi. A myslím, že ona právě žádá poskytnout další podporu, zejména finanční a logistickou, zda by se našly takové prostředky a jsem si jistá, že se určitě budete snažit takové možnosti najít a také my tady v parlamentu parlamentu se tím budeme dále zabývat. Ještě bych se vrátila k tomu, o čem jste hovořila na začátku, totiž vazba mezi korupcí a e, mezi e, nemožností nebo nedostatkem boje proti beztrestnosti v různých afrických zemích. A že to je e, prioritou mnoha e, aktivistů v oblasti lidských práv v Africe. A Senegal, sousední stát, má odvahu a sílu povolat e, k soudu Eh, bývalého hlavního představitele sousedního státu. To je velmi povzbudivé, my to budeme sledovat. A je to příklad, na který budeme myslet, až eh, naše delegace pojede eh, do Africké unie, na, za, na návštěvu Africké unie. Bude to v červenci a vy pravděpodobně víte více než my, že Africká unie teď vypracovává plán své činnosti na dalších 20 let. A to je velice složité. Je třeba bojovat proti beztrestnosti na všech úrovních. Myslím si, že právě na to by se měli hodně zaměřovat. A kdykoliv hovoříme o problémech se zástupci této organizace, ale také s velvyslanci jiných států, tak vždycky se hovoří o tomto pojmu beztrestnosti, kdo měli zodpovědnost za stát, kteří zastávali vysoké vojenské a vládní funkce. My se na to díváme velice kriticky. Samozřejmě je to, někdo říká, že je to evropská koncepce a že tomuto konceptu to nesedí a proto ale o tom musíme hovořit, protože jedná se naopak o problém velice všeobecný. A myslím si, že je vynikající, že vy eh, se takto výrazně zasazujete o lidská práva z Afriky a že i vy požadujete, aby přestala existovat beztresnost. Prosím, chcete ještě něco k tomu říci? Pokud si přejete se ještě k vyjádřit, máte možnost. Prosím. Oui, eh, je... Ano, řeknu jen, že boj proti beztrestnosti to je obrovský krok, který by napomohl nastolení skutečné demokracie v našich zemích a především zajištění dobré zprávy a řízení. Já jsem říkala před chvílí, že beztrestnost, která jde ruku v ruce s korupcí, je jako rakovina, která otravuje život v Africe. Já jako obránkyně lidských práv s ostatními neustále přemýšlím a hledám, jaké jsou skutečné příčiny porušování lidských práv a usoudili jsme, že hlavní příčinou je právě beztrestnost. Když existuje beztrestnost, tak dochází k závažným porušením lidských práv na všech úrovních a my musíme bojovat proti beztrestnosti a abychom proti ní mohli bojovat, musíme mít tvrdý přísný systém, pevný systém spravedlnosti, který bude moci čelit eh, beztrestnosti. Právě proto se velmi vážíme všech akcí Evropské unie v Čadu, která má pomoci obnovit justici v Čadu a zajistit restrukturalizaci určitých stupní v soudnictví. Evropská unie se podílí také na vzdělávání soudců a to vše proto, aby se zajistilo, že budeme mít silnou justici. A právě to je symbol silné země. Silná země má nezávislé soudnictví, které dokáže vykonávat svou práci a je plně zapojeno do boje proti beztrestnosti. Takže opravdu velmi lpím na tomto boji proti beztrestnosti. Zajímá to tedy nejen obhájce lidských práv, ale právě oni všude zahajují akce, které usilují potlačit beztrestnost a právě proto ta akce proti Hisenovi Habre a jeho komplicům pochází právě z iniciativy obránců lidských práv a od obětí. Takže nebyl to stát, kdo by zahájil tuto akci. Byli jsme to my a oběti. A my si myslíme, že kdyby byl Hysen Habre odsouzen, bylo by to velmi důležité. Především pro Čad, ale pro Afriku jako celek také, protože budeme mít judikatoru, která by mohla zajistit, eh, že zde bude záruka boje proti beztrestnosti v Africe a proč ne i jinde ve světě. Thank you. Děkuji, velice děkuji a vidím i na případu Isen Abre, že skutečně eh, v, v, od února 2013 už eh, tady můžete sledovat podrobně tuto věc, protože k tomu máme tento materiál od února 2013. Teď se dostaneme k další bodu a je to slyšení o původních obyvatelích, původních národech a těžebních odvětvích. So, colleagues. Kolegové, My jsme dlouho diskutovali a dlouho připravovali slyšení o původních národech a těžebních odvětvích. Myslím si, že to byl návrh skupiny zelených, abychom takové slyšení uspořádali, protože se tady jedná o mnoho věcí. A vím také, že kolegové, kolegyně z výboru pro práva žen toto slyšení sledují, protože připravují právu o právech žen e, mezi původními obyvateli. Takže jsou tady takovéto vazby. E, šest e, let uplynulo o to, co byla vy, vy, vy, vyhlášena dekáda OSN o právech původních národů. Deklarace je deklarace, nikoli v úmluva. Ale dokonce šest let po této deklaraci je ještě hodně třeba udělat tak, aby původní komunity skutečně požívaly svých práv, protože pořád ještě jsou velice znevýhodněni v řadě sociálně-ekonomických eh, indikátorů, čili nemají možnost plně těchto práv využívat. Dnes se zaměřujeme na to, jaký dopad má činnost těžebního průmyslu na život těchto původních národů. A já jsem velice ráda, že budeme mít možnost si poslechnout svědectví z různých kontinentů, z Afriky, Latinské Afriky, eh, Ameriky pardon, a Austrálie. Než zahájíme slyšení, dovolte mi, abych vás informovala, že náš podvýbor je součástí výboru pro zahraniční záležitosti. Parlament má řadu dalších eh, výborů, které se zabývají otázkami oběh, obchodu, eh, rozvoje. Zmínila jsem už práva žen. A nedávno eh, byly vypracovány zprávy dvěma jinými výbory a týkalo se to korporátní sociální zodpovědnosti, jinými slovy slovy, jednalo se lidská práva a biznes, podnikání. A náš výbor k oběma těmto zprávám vypracoval stanoviska, kde jsme velice žádali, aby sociálně, environmentální, etické, lidskoprávní eh, obavy se zapracovaly do strategie těchto podniků a že tak musí činit v úzké spolupráci se všemi zainteresovanými stranami. Také jsme řekli, že korporátní společenská odpověď odpovědnost musí být také zahrnovat i e, to, jak se chovají e, podniky vůči a v třetích státech. A to si myslím, že je velice relevantní právě po pro původní e, komunity, aby se mohly efektivně domáhat nápravy. Vzhledem k tomu, že tady je potenciální negativní dopad těžebního průmyslu na jejich lidská práva, zejména když se podíváme na konfiskaci půdy. budeme mít, a už tady je přítomno několik řečníků a dovolte mi, abych vás všechny teď představila a pak eh, dám slovo, pokud tedy bude technika fungovat, hostovi, který, eh, nebo hostům, které jsme pozvali, ale kteří jsou v Austrálii a odtud budou sledovat, co děláme. Mimo jiné celé toto zasedání je webstreamováno, teď je v rámci parlamentu, ale i mimo. Je tedy Rafael Farches z Angoly, angolský novinář a aktivista v oblasti lidských práv. Myslím, že jste investigativní novinář. Napsal také knihu Krhavavé diamanty, korupce a mučení v Angole. Tato kniha vyšla v Portugalsku. nevím, jestli se budete moci dále zdržet, ale na konci naší dnešní schůze budeme mít ještě také eh, zprávu o eh, cenzuře novinářů a vůbec o eh, svobodě sdělovacích prostředků, takže možná by vás to mohlo zajímat. Pak paní Matilda Mul Castro z Guatemaly, vítáme vás. Paní je členkou komunity Čununia a um, je zástupkyní hnutí žen z původního obyvatelstva a zabývá se významným dopadem těžebního uh, odvětví v San Migueli extra Quatnaca na život žen v Guatemala. Pak pan, myslím, pan eh, Marino Bustachin, který je generálním tajemníkem eh, organizace nezastoupených národů. Bude tedy výborné, že budeme mít možnost i od vás uslyšet konkrétní doporučení vůči jednotlivým eh, institucím EU. Pak eh, pan Martin Řekl, který je zástupce eh, generálního tajemníka Meziparlamentního mm, svaz, Meziparlamentní unie. A myslím, že vy asi budete zejména hovořit o IPU, o, o události, kterou IPU organizuje. V souvisí to zase s mm, tématikou původních národů a tato akce se bude konat v roce 2014 v New Yorku, takže je velice dobré, že jste tady. A teď mi dovolte, abych představila naše přátele z daleka. Zatím vás nevidíme, ale snad eh, vás brzy již uvidíme v Austrálii. David Vadivilo. Eh, s eh, kooperace aboriginů. Je to komunita, která hodně utrpěla v důsledku těžby uranu. A tato těžba uranu se odehrává na eh, půdě, kterou odedávna eh, obývali aborigenní eh, původní obyvatelé Mira, kteří se velice staví proti této těžbě a proti vyvlastňování jejich půdy. Takže jsme rádi, že od vás uslyšíme další podrobnosti o vašem boji. Pak Dave svými, který představuje eh, kampaň za beznukleární, beznejadernou Austrálii. Čili my vás velice vítáme oba. Snad bychom mohli začít vaší prezentací. Prosím. Many thanks. Eh, at the outset, let me, eh, Děkuji. Na úvod mi dovolte, abych poděkoval vašemu výboru za tuto příležitost. Omlouvám se, že vzhledem k neočekávaným okolnostem eh, zde nemohou být ani pan Jason O'Brien, ani zástupci komunity Mira. Já jsem David Vadivajlo, eh, zastupuji však eh, aboriginský kmen Mira jako styčný důstojník pro vztahy s nimi. Je tu také Dave Sweeney, aktivista v oblasti jaderné energie, je to v podstatě zástupce největší nevládní organizace Australian Conservation Organization, která má úzké styky s eh, původními obyvateli tohoto regionu a eh, za chvíli také promluvím. Otázka hrozby těžby uranu v Národním parku Ukadak a v severozápadním teritoriu zejména pokud je o to kontroverzní úložiště Džebaluka, už byla předložena Evropskému společenství několikrát. V roce 1998 bylo toto území předmětem usnesení parlamentu, bylo to také předmětem eh, zvláštní mise UNESCO eh, do Kakadu Hovořil o tom australský parlament, eh, sformováno bylo protestní, eh, protestní hnutí více než pěti tisíc lidí, kteří blokovali tu lokalitu eh, toho zamýšleného dolu. Faktem je, že země jako Austrálie jsou často hostitelské země těžebnímu průmyslu, který používá praxe z 60. a 70. let 20. století. To jsou praxe a procesy, které často vůbec neberou v potaz práva eh, tradičních vlastníků půdy, tradičních obyvatel eh, právě těžba uranu na území eh, Mirau a těžba v Džabeluce jsou přesně dva příklady tohoto. Jsou to pozůstatky procesů z roku 1970 a 92. Austrálie velmi přesně dodržuje principy právního státu, ale znamená to zároveň, že vláda nechce znovu otevírat takovéto projekty, nechce plnit lidskoprávní požadavky, kterým čelí. V tomto kontextu je mirská organizace přesvědčena, že jakékoliv budoucí žádosti o těžbu musí být předmětem schválení také ze strany tradičních obyvatel daného obyvatelstva a musí být také předmětem schválení ze strany lidskoprávní, pokud jde o práva původních obyvatel. To bude znamenat, že vláda bude muset jednat a bude muset přeskoumat procesy, v rámci kterých se tyto těžební operace schvalují. místní původní obyvatele eh, oblasti, které se říká Top End eh, v Austrálii, eh, žijí v oblasti, která je nyní národním parkem Kakadu. Je zde také těžební město Džeberu, což je přesně oblast navrhovaného těžiště uranu původní obyvatelé Mirové jsou vedeni eh, skupinou eh, stařešin, starých žen, eh, která je velmi respektována a je velmi vysoce ceněná i na žebříčku různých tradičních organizací původních obyvatel. Je zde také velmi cený, cené geologické pásmo, Eh, které je staré až eh, několik set tisíc let, tradičně uctíváno jak původními obyvateli, tak moderním státem. Představuje pro ně důležité kulturní dědictví a svým způsobem má i mezinárodní význam. Eh, Kakaduský národní park jako takový je také uvedený na seznamu světového kulturního dědictví. Je to největší australský národní park a je to jeden z 25 takovýchto parků, parků celosvětově, které jsou uvedeny jak eh, pro své přírodní bohatství, tak pro svůj kulturní význam. Eh, v roce 1982 byl formálně Džabarurský těžební projekt schválen. Tehdy bylo těžební povolení uvedeno eh, uděleno v prostředí, které mirští obyvatelé popisují jako naprostý chaos. V roce 1988 se začalo s kopáním podzemní galerie, eh, která byla schválena eh, místní vládou, což vedlo k eskalaci mírské opozice vůči těžbě v této oblasti a tato opozice eh, zahrnovala i osmiměsíční blokádu Džembeluky. Bylo to více než pět tisíc lidí, více než 500 z nich pak bylo zatčeno, včetně Ivon Megeruli, eh, jaksi nejvýše postavené, hierarchicky postavené původní obyvatelky, která je považována za majitelku eh, této lokality. Došlo k návštěvě eh, vědecké mise UNESCO, došlo k různým usnesením v Evropském parlamentu, v americkém kongresu a došlo k také prošetřování této otázky v australském senátu. Tato blokáda si získala veřejnou podporu různých protijaderných a lidskoprávních organizací. V roce 2000 tuto těžební společnost koupila firma Rio Tinta. Eh, v té době už ta kontroverze eh, Džambeludská se stala velmi vážným tématem. Promiňte, Davide, přerušuje paní předsedkyně, hovoříte příliš rychle. Máme zde tlumočníky do španělštiny a francouzštiny, prosím zpomalte trošku, aby i oni mohli pracovat eh, s náležitou kvalitou. V roce 2000 koupila těžební společnost firma Rio Tinta v té době už džambeludská kontroverze eh, byla mezinárodně známou věcí, na kterou se navazoval eh, významný mezinárodní tlak. Ten v kombinaci s intervencemi médií a různými politickými intervencemi Mirců jako, jako takových vedlo k tomu, že tehdy eh, generální ředitel Robert Wilson v roce 2002 řekl, že další pokrok, další rozvoj tohoto projektu nebude pokračovat bez souhlasu místních původních obyvatel, což eh, vedlo k dohodě s původními obyvateli v této oblasti. V únoru 2005 po třech letech jednání Ehm, místní samozpráva formálně uznala tradiční původní obyvatele a majitele pozemku a souhlasila s tím, že v Džambeluce nebude těžba pokračovat, aniž by, dos- a, aniž by předtím firmy dostaly souhlas eh, těchto původních obyvatel. Tato dohoda pak byla potvrzena eh, Tomem Albanizem, bývalým generálním ředitelem Rio Tinto. Nicméně eh, těžební společnosti i nadále mají tuto plochu pro těžbu pronajatu. Eh, v tomto kontextu je nutno poznamenat, že tato dohoda je velmi nezvyklá, protože se v podstatě vůbec nevztahuje na to, zda je těžební povolení vládou uděleno, protože to povolení už bylo vydáno na základě e, nesprávného procesu. Dohoda mezi tradičními vlastníky půdy a těžební společností se pouze týká dalšího rozvoje těžebního projektu firmou, která to povolení od vlády dostala. A týká se pouze dalšího rozvoje, netýká se udělení těžebního povolení. Ehm, jako další informaci bych vás rád informoval o tom, že eh, Projekt Regina těžbu uranu opět na Mirském území eh, pokračuje už od 70. let 20. století bez jakéhokoliv ohledu na přání místních původních obyvatel. Bez ohledu na ten eh, nesprávný proces, který vedl k udělení těžebního povolení, se však eh, těžební společnost IRA a mirské obyvatelstvo dohodli na základě jednání na dohodě týkající se stávající těžby v Reňském dole v tom smyslu, že e, provede, provedou revizi a aktualizaci finančních operací. E, těžební a e, další drtické těžební operace mají skončit do roku 2021. Uranový dol v, v Renči už je v provozu více než 30 let a těch 30 let se potýká s environmentálními problémy, eh, které zejména zajímaví tradiční vlastníky, kteří žijí jen několik kilometrů daleko po proudu řeky od tohoto dolu. Eh, v posledních letech však vidíme významné zlepšení eh, mirsko-těžařského dialogu, přičemž tedy místní původní obyvatele jsou nadále velmi uvědomělí a pečlivě sledují jakýkoliv další vývoj v oblasti těžby v, této, v tomto místě. Příběh Jabeluky je velmi významný pro celou řadu komunit, protože představuje případ, kdy nějaká společnost formálně a veřejně souhlasila s tím, že bude vyžadovat souhlas místních obyvatel v kontextu toho, že už má e, práva na těžbu, že už má práva na minerální, minerální e, bohatství v dané oblasti. Což je zcela bezprecedentní. Znamená to velmi, velký závazek pro právní stát. Z džambeludského případu pak vyvstávají dvě věci. Jednak jak lze aplikovat ehm, tento jaksi nový požadavek eh, z hlediska lidskoprávního na něco, na nějaké povolení, které bylo uděleno bez ohledu na lidská práva. Zejména v případě e, původních obyvatel v oblasti Mirak, teď to znamená, že mají těžební společnosti, které už v dané oblasti těží, nový požadavek splňovat, který musí splňovat. A za druhé, tento případ, e, který si vysloužil mezinárodní ohlas, je naprosto kritický, Eh, pro celou integritu takovéhoto typu procesu. Eh, místní korporace i původní obyvatelé přitom mají do celého procesu celou řadu návrhů a připomínek, které jsou velmi relevantní pro všechny zúčastněné aktéry a pro všechny otázky, které vyvstávají z tohoto řízení. Jackminská aboriginská korporace si velmi váží eh, veškeré činnosti Evropského parlamentu v tom smyslu, že chce ochránit Kakaduský národní park, který je na seznamu celosvětově eh, celosvětovém seznamu chráněných eh, národních parků. Váží si aktivní angažovanosti Evropského parlamentu a doufáme, že tyto činnosti budou pokračovat v rámci pravidelného procesu přeskumu. Eh, naše strana je připravena pomáhat Evropskému parlamentu tím, že bude vydávat každoroční výroční zprávu, kterou pak parlamentu předá. Rovněž bychom rádi vyzvali Evropský parlament eh, k tomu, aby zadal studie týkající se environmentálních, eh, lidskoprávních a přírodních dopadů selektivních těžebních projektů na původní obyvatelstvo. Tyto studie by například mohly začít analýzou toho, eh, jaké dopady má těžba uradu, uranu a jeho zpracovávání na životní prostředí, a práva původních obyvatel v Kakaduském národním parku. E, tyto studie budou velmi důležité i v kontextu současné energetické debaty, která v Evropské unii probíhá. Naše korporace pak doporučuje Evropskému parlamentu, aby posílil dohled a vyžadoval vyšší transparentnost e, státních aktérů, tím, že by australskou vládu vyzval k tomu, aby i ona začala do tohoto procesu přispívat tím, že by i ona vydávala každoroční zprávu o stavu věci, pokud jde o rozvoji těžby uranu v kakaduském regionu a pokud jde o stávající těžební povolení, která byla udělena bez souhlasu původních obyvatel v dané oblasti a pokud jde o mechanismy, v rámci kterých lze souhlas původního obyvatelstva dostat a dostávat i do budoucna při udělování eh, dalších těžebních práv, eh, jako v Drejče nebo v Džembeluce. Dále bychom rádi Evropský parlament požádali o to, aby vyžadoval od firmy Rio Tinto, aby e, po celou dobu těžby splňovala všechny požadavky na ochranu životního prostředí, půdy a práv původních obyvatel v případě jejich kontaktu s těžařskými společnostmi. Doporučujeme Evropskému parlamentu, aby vyžadoval od firmy Rio Tinto a od australské vlády vysvětlení, pokud jde o navrhovaný rozvoj těžby uranu v kakaduském regionu, a aby eh, pečlivě sledoval i opatření přijímaná po ukončení těžby uranu, což se předpokládá v lednu 2021. Ještě eh, předtím, než eh, pak rádi zodpovíme otázky od výboru, rád bych předal slovo Daveu Svinimu, svému kolegovi, který si připravil prezentaci o dopadech Eh, eh, těžby uranu v dané oblasti, zejména pokud jde o front-ending těžby uranu a jaderný cyklus. Děkuji, děkuji, říká paní předsedkyně. Děkuji, ale nejprve vám musím poděkovat za velice podrobná doporučení a Doufám, že je budeme moci dostat i písemně. E, teď, e, jak budeme organizovat toto slyšení? Každý řečník má e, sedm minut, ale vy jste využili, využil dvojnásobnou dobu. Samozřejmě bychom vás prosili, abyste hovořil pomalu. Mohli bychom tedy přejít nejprve snad na další kontinenty a pak v diskusi bude moci vystoupit pan Sweeney. Já bych tedy doporučila takovýto postup, jinak prostě náš program nedokážeme Německu. Samozřejmě, děkuji vám a bylo to samozřejmě velice zajímavé. Já se moc omlouvám, že jsem takto formální a jsme velice rádi, že eh, také se nám dostalo tohoto příspěvku z Austrálie, protože to je kontinent, eh, jehož eh, lidskoprávní otázky málo kdy tady projednáváme a chtěla bych také vyjádřit přání všeho nejlepšího eh, vedení eh, žen v této z komunitě původního obyvatelstva. Teď budeme mít pana Marchese z Angoly, prosím. Thank you, chair, for, uh... Děkuji vám, paní předsedkyně, za příležitost zde dnes promluvit jménem mých soukmenovců z oblasti Lundas, což je oblast bohatá na diamanty v, na severovýchodě Angoly. Rád bych vám na začátku představil případ nejnovější oběti násilí v Kuangu, což je jedno z hlavních center těžebního průmyslu v regionu Lundas. Soukromá bezpečnostní agentura Eh, Bikwaru eh, těžařské společnosti Sociale de Minera Quango zastřelila 30-letého Kazumiro Wangu 20. dubna. E, ti samí lidé se pak dohodli s nelegálními těžaři a povolili jim práci v opuštěném dole výměnou za úplatu a za procentní podíl na nalezených diamantech. Nicméně Chvíli poté si vše rozmysleli a těžaře překvapili dávkou z automatických zbraní, a pana Wangu přitom, pan Vanga přitom přišel o život. E, tento vražedný akt je součástí naprosto běžné praxe na diamantových polech v Angole. V roce 2011 jsem napsal zprávu, která dopodrobna rozebírá násilí páchané vojáky a soukromými bezpečnostními agenturami. E, mimo jiné se jedná o 500 případů mučení e, a více než 100 vražd. Otázka ochrany práv původních obyvatel se úzce pojí s otázkou efektivní zprávy těžby diamantů v eh, diamantonosných oblastech. Konzervace přírodních zdrojů pro všeobecné blaho je samozřejmě eh, zásadní náš imperativ. Ovšem, co nás šokuje v Angole, je hlavně kontrast mezi eh, naprostou chudobou a skandálním bohatstvím. Na jednu stranu vede extrémní násilí k vraždám eh, nevinných eh, vesničanů, kteří těží diamanty kvůli přežití, protože zkrátka nemají žádnou jinou možnost, jak přežít. A na druhou stranu eh, prezidentská rodina, generálové a současný generální ředitel Národní diamantové společnosti se obohacují tím, že nakupují diamanty z nelegální těžby jak na oficiálních, tak neoficiálních trzích. Spravedlivý podíl příjmu z těžařských práv však musí být distribuován zpět lidem, obyvatelům, zejména pakliže se jim zároveň bere právo na zemědělství, obchod a pohyb. E, kromě toho místní komunity, které byly vystěhovány z, di- z diamantonosných oblastí, musí být kompenzovány za to, že přišly o svůj tradiční způsob života. Nástroj, který máme k dispozici na ochranu místních komunit v oblasti Lundas, a který evropská diplomacie může aktivně využít v, v konfliktu s angolskými s angolskými úřady, je Kimberlyský certifikační program. Kimberlyský proces certifikace diamantů byl zaveden v roce 2002 eh, v rámci regulace světového trhu s neopracovanými diamanty a aby se zabránilo tomu, že je budou rebelské skupiny využívat na financování vlastních ozbrojených konfliktů. Eh, tento program má nyní 54 účastníků z 80 zemí a představuje celkově více než 99 celosvětové produkce a obchodu neopracovaných diamantů. Členské státy Evropské unie jsou v tomto procesu zastoupeny Evropskou unii jako takovou a tím pádem role Evropského parlamentu je naprosto zásadní v jakékoliv snaze eh, nabídnout nějakou úroveň ochrany eh, místním komunitám v oblasti Lundas za vedení tedy Evropského společenství. Odborníci odhadují, že od zavedení tohoto procesu ty takzvané krvavé diamanty ehm, a respektive jejich objem na trhu spadl z 15% na méně než 1% na celosvětovém trhu. Tím pádem statisticky kimberlický proces můžeme považovat za úspěch. Ovšem zbývá zde celá řada důležitých výzev, včetně těch, které se týkají um, neoficiální těžby, zejména v takových afrických zemích, jako je Angola. Tradiční koncept krvavých diamantů eh, jako mm, nástroje pro ozbrojený konflikt a zdroje peněz pro eh, různé ozbrojené skupiny je potřeba rozpracovat. Ne jenom z hlediska této dohody, ale z hlediska významu této dohody, tak jak ji chápou politici. Diamanty, které se dnes těží v oblasti Lundas, nejsou o nic méně krvavé než ty, které financovaly války v minulosti. I dnes se lidé vraždí ne kvůli tomu, že financují nějakou občanskou válku, ale zkrátka kvůli chamtivosti a záškodnictví. A jsou úplně stejně mrtví, eh, jejich mučení je stejně nelidské, jejich utrpení je stejně bolestivé tím, eh, jenom tím, eh, eh, jenom kvůli tomu, že neplatí za bazuky, rakety nebo stíhačky, ale že se za peníze utržené z obchodu kupují drahé vily v Portugalsku, Španělsku a to ty, ty nejdražší cetky, které západní svět nabízí. V roce 2012 jsem s velkým zájmem sledoval práci Eh, instituce eh, KP Friends of Cote d'Ivoire, eh, kterou vedla Evropská unie, kde se jednalo o zlepšení kontroly nad produkcí a obchodem s neopracovanými diamanty podle požadavku kimberlejského procesu. Po většinu roku 2012 kimberlejský proces rovněž implementoval zvláštní monotovrací opatření, která hodnotila a a doporučovala splňování minimálních standardů kimberleyského procesu v maraňském regionu v Zimbabwe. Export z Maranž byl eh, v rámci kimberlického procesu od roku 2009 omezen eh, na základě zvýšení kontroly v eh, oblasti obchodu s neopracovaným diamanty, kde stále docházelo k vážným porušováním lidských práv. Účastníci kimberlického procesu se v listopadu 2012 rozhodli však toto zvláštní monitorovací opatření neobnovit na základě zpráv o výrazných zlepšeních, pokud jde o bezpečnost a zprávu maraňských důlních lokalit. Kimberlíský proces a Velká, a Velká Británie budou i nadále tuto situaci monitorovat. Od roku 2004 publikuji zprávy, kde hovořím o vraždách, mučením, organizovaným znásilňováním a e, hladomoru jakožto, nástroj, jakožto o nástrojích, eh, které ospravedlňují vystěhovávání původního obyvatelstva z těžebních oblastí. Eh, takovéto zprávy se pak dostávají do celosvětových médií a reakce na ně je obrovská. Eh, velmi často se pak eh, citují v různých vědeckých publikacích. Ovšem, když se podíváme na to, co se stalo v oblastech a Lundas, tak zde vidíme několik zásadních rozdílů. Jednak tedy marančský případ. Eh, vojenské převzetí těžebních eh, operací začalo 27. října 2008. Vojenské eh, helikoptery s automatickými zbraněmi přeletěly přes Čiac-2, což je součást regionu Maranč a začaly vytlačovat místní těžaře. Vojáci stříleli stříleli ostrou municí na vesničany a používali slzný plyn. Vojáci běžně používali automatické zbraně jako Kalašnikov AK-47 bez jakéhokoliv varování proti civilistům. Po třech týdnech eh, byl počet mrtvých brutálně zavražděných více než 200 civilistů, pro které vojáci pak vykopali hromadné hroby. Evropská unie, mnoho člen, jejich členských států a Velká Británie, jakožto bývalá koloniální velmoc, velmoc v Zimbabwe a mnoho nevládních organizací, tlačili na kembrilijský proces a jeho certifikační program, aby zastavili obchod s maraňskými diamanty. Tlačili také na kupce, aby maraňské diamanty nekupovali. Kimberlyský proces vydal sankce, ale e, neadekvátně pak řešil e, případy násilí v Maranč, e, jak dokazují případy z nedávné doby. Pokračující násilí v oblasti Maranč jen potvrzuje to, že Kimberlyský proces musí řečit i lidskoprávní otázky. Nesmí před um, absolutistickými vládami a nezodpovědnými společnostmi kapitulovat. Teď, co se tedy stalo v oblasti, v případu Lundas? Tady jsou ta fakta ještě horší. Eh, zde násilí v podsta- se v podstatě neomezuje jenom na jeden vojenský útok. Eh, násilí je pro bezpečnostní složky v Lundasi každodenním chlebem. Eh, do Kwanga žádný tým inspektorů kimberlického procesu nikdy nepřijel. Vidíme zde systematické porušování lidských práv už po období delší než 8 let. Eh, bylo zde více než 100 chladnokrevných vražd, eh, tedy všech, všechno eh, potvrzeno svědectvími a dokumentací a ani poté kimberlíský proces nikoho nevyslal, aby se tato situace vyřešila. Otázka je, co je potřeba udělat proto, aby se diamantový průmysl tohoto stigmatu zbavil. Myslím si, že odpověď je dosti jednoduchá a leží v rámci mandátu jak Kimberlyského procesu, tak v rámci autority Evropského parlamentu. Jsou to opatření, která by mimo jiné také spotřebitelům dala záruku, kterou spotřebitelé chtějí, tedy to, že si nekupují kameny, kvůli kterým se zabíjelo. Evropskou diplomacii třeba instruovat, aby světu ukázala, že Evropu združují společné ideje, společné hodnoty a že Evropa společně je schopna ukázat, eh, ukázat, eh, ukázat, že je vedoucím subjektem světa a ne, že si chce jenom vydělat pár eh, drobných euro. Musí se sformovat vyšetřovací tým evropských odborníků a musí být vyslán do Lundaše, kde provede podrobnou studii situace, včetně rozhovoru mezi čtyřma očima s obětmi, místními nevládními organizacemi a aktivisty. Kimbers, jak se zdá, ztratil kontakt s tím, čeho měl dosáhnout, tedy aby se krvavé diamanty nedostávaly ke spotřebitelům. A je to tím, že ignoruje právě to e, váž, velmi vážné nasilí e, v Maranži. Kvůli tomu ztrácí důvěryhodnost a e, mate tím spotřebitelem. Během celého roku Velká Británie spolupracovala s Evropskou unii, průmyslem, občanskou společností a dalšími aktéry tak, aby mohla rozšířit mandát kimberleyského procesu, aby mu umožnila tyto, tato velmi vážná porušení lidských práv ze strany některých států vyšetřovat. Ovšem je zde významná rezistence některých vlád, které jsou signatáři kimberleyského procesu. Fakt, že kimberleyský proces spoléhá na jednomyslnost, znamená, že jeho rozhodovací možnosti jsou omezené. Aby zůstal důvěryhodný, Musí kimberleyský proces eh, na tyto snahy navázat a musí je úspěšně dokončit. Je potřeba, aby se efektivně bránilo tomu, aby krvavé diamanty dospívaly na celosvětový trh. My, jakožto místní aktivisté, oběti mučení, eh, rozdělené rodiny a místní vůdci, budeme i nadále pokračovat v odhalování případů porušování lidských práv Angole. Eh, budeme bojovat s nezájmem vlády a budeme bojovat s tím vším, co kimberleyský proces ignoruje. E, nakonec je to však ale na vládách, aby změnili tuto základní realitu. Nicméně bylo by jednoznačně prospěšné, kdyby Evropská unie a kimberleyský proces neposkytovali tolik podpory, tolik legitimity pro angolskou vládu, která i nadále trestá své vlastní lidi a umožňuje Eh, těžařskému průmyslu, aby je eh, bezohledně zneužíval. Děkuji. Very much. Děkuji, pane Markaši. A děkuji také za ta doporučení a požadavky, ke kterým se ještě dostaneme v diskusi. Teď dostane slovo paní Juana Castro z Guatemaly. Gracias. Děkuji. Chci poděkovat podvýboru pro lidská práva za možnost eh, zúčastnit se tohoto zasedání. Zaměřím se na guatemalský a kolumbijský případ v tomto slyšení o původních eh, národech a těžebním průmyslu. V uplynulých letech eh, budování elektráren a těžba ropy a také extenzivní pěstování cukrové třtiny. To jsou eh, všechno věci, které vyvolávají konflikty mezi původními obyvateli, státem a podniky. Původní obyvatele jsou sice majiteli území, nicméně státy si vyhrazují využívání jejich půdy. Takže dávají koncese podnikům, které tam potom začínají těžit eh, cenné přírodní zdroje, které se nacházejí na území přírodních eh, národů. Existují mapy, které nám ukazují, že všude v Latinské Americe na územích původních obyvatel jsou tyto projekty na těžbu. Obecně státy udělují koncese těžařským firmám bez ohledu na kolektivní práva původních obyvatel. Je to právo na sebeurčení. To znamená, že lidé, ty původní obyvatelé se mohou rozhodnout, jaký rozvoj chtějí pro své území, na kterém žijí, stovky a stovky let. Je to tajemství, tedy právo na jejich území, právo na svou kulturu a právo na to, aby nebyli přesídleni, přesunuti ze svého území, kde žijí už opravdu po stovky let, aby mohli zachovat svůj styl života, svůj rozvoj, své výrobní a ekonomické činnosti, jimiž se živí a další kolektivní právo, které poslední dobou je pošlapáváno je právo na konzultaci a informovaný souhlas. Toto právo na konzultaci a souhlas je ještě více pošlapáváno tam, kde původní národy mají kolektivní vlastnictví, protože zde nemají žádný titul vlastnický. Pouze jim toto území patří na základě tradičního práva. V případě Kolumbie Tam je právní a ústavní rámec, který je velmi pokrokový. Například ústava uznává úmluvu 169. To je úmluva, to není deklarace. Nicméně není zde politická vůle a Další situace, která má velký dopad, je ozbrojený konflikt, který všichni znají, protože je to už dlouholetý ozbrojený konflikt v Kolumbii. Takže lidská práva a kolektivní práva, která se zde pošlapávají. Právě v důsledku těchto nadnárodních projektů, především v oblasti těžby, souvisí to tedy s těžbou ropy zemního plynu, Původní obyvatelé v Guatemala i Kolumbii jsou diskriminováni, přesedlováni a jsou taky oběti násilí. Je zde rostoucí zájem, jak už jsem říkala, v uplynulých letech ze strany vlád a zahraničních podniků těžit eh, národní, tedy přírodní zdroje z území, které patří původním obyvatelům. A byly uzavřeny smlouvy o volném obchodu s Kanadou, s USA, také s Evropskou unii. A v těchto dohodách o volném obchodu, nebo na základě těchto dohod, původní národy jsou pod velkým tlakem na svém území, které je využíváno jinak, než by si přáli. A to vede k zániku jejich kultury. Proč? Protože zde dochází k přesedlování, k donucenému přesedlování těchto národů. A na základě této dohody o volném obchodu není možné, aby se k tomu původní národy vyjádřili. Nikdo se na nás neobrací, nikdo to s námi nekonzultuje, jak už jsem řekla. Národní organizace původních obyvatel Kolumbie v nedávné zprávě Komise pro lidská práva z března tohoto roku říká, že 65 nebo tedy 65 původních kmenů, které vytváří 67 původních obyvatel, je ohroženo zánikem a to je pro nás velmi závažné. A jedním z důvodů, proč zde tedy hrozí toto riziko zániku těchto národů, je právě aktivita těžařských společností. Jak jsem říkala, jejich aktivita narůstá. Kromě toho je zde také ozbrojený konflikt, eh, který situaci ještě zhoršuje. Když eh, analyzujeme situaci v Panamě, v Kolumbii, v Peru a v Guatemala, tak eh, vidíme, že jsou zde určité podobné rysy. Jak už jsem říkala, přesedlování, odlesňování, pokles kvality života, klesá množství vody, je tím ovlivněno také zdraví obyvatel, nelegální nákup podniku, půdy, nedostatek eh, potravin, oslabení sociální tkáně, zapojení vojska. A potom zde vznikají problémy eh, v rámci rodin, protože někteří se staví na obranu toho projektu a jiní proti. Takže vzniká také paralelní ekonomika. Například eh, mikroobchodování nelegální, prostituce a ztráta tradičních forem obživy. A to je opravdu všechno velmi viditelné, tento nárůst těchto paralelních aktivit, které jdou ruku v ruce s těžařským průmyslem. Pozorujeme to tedy nejenom v Guatemala a Kolumbii, ale také v Peru a v Panamě. V případě Guatemaly, kde máme vysoké procento původních obyvatel, je to více než 66%, tak s podpisem mírových dohod tradiční podniky, které jsou otevřeny, tak i přesto, že Guatemala podepsala univerzální deklaraci práv původních obyvatel a umluvu 169, tak zde není žádná záruka, že budou dodržována tato kolektivní práva a současná legislativa je velmi, velmi slabá. A pokud jde o právo na konzultaci a předběžný souhlas, tak když se podíváme na zákonníky obcí, tak tam v podstatě legislativa v této oblasti vůbec neexistuje. A důsledkem je, že původní obyvatelé se vytvořili komunitární systémy konzultace aby se chránili, aby chránili svá kolektivní práva. A co se s tím vším děje? Jak podniky, tak i rodiny, jak jsem říkala, které se taky staví na podporu těchto projektů, se dostávají do konfliktu. A to způsobuje represi, kriminalizaci, a může to dospět eh, až do fáze, kdy jsou vražděni vůdcové hnutí na ochranu území původních obyvatel. Pokud je o tento boj za respektování práva na souhlas, eh, tak eh, měli jsme také zprávu obhájce práv původních obyvatel Joaquima Salaje, která říká, že je třeba naslouchat původním národům a naslouchat jim v tom, jaký rozvoj pro své území chtějí. Nicméně vlády toto právo vůbec nedodržují. Byly vypracovány zprávy pouze ve spolupráci s doly, které působí na našem území. Nicméně ani tyto smlouvy nebyly dodrženy. Umluva 169 ani deklarace na ochranu práv původních obyvatel zde v podstatě v praxi neplatí. Ta konzultace a předběžný souhlas by měly být důležitým základem pro rozvoj společenství. Nicméně, jak už jsem řekla, není to bráno v úvahu. A ty konzultace, které proběhly, tak ty zůstaly pouze na úrovni malých skupinek nebo místních orgánů, ale Neodpovídá to kolektivním zájmům těchto společenství, takže jsou zde klíčové prvky, které je třeba vzít v úvahu. A když jde o tu konzultaci, tak tam je důležitá věc, že ta konzultace musí probíhat předtím, než k něčemu dojde a musí být kulturně adekvátní, přizpůsobená, informovaná. Nicméně, jak už jsem říkala, tyto věci se vůbec nebrou v úvahu, když podniky přicházejí do naší země a začínají tam provozovat svou činnost. a Kdy musí tedy proběhnout eh, ta konzultace, kdy je nutno získat souhlas. Vždycky, když se tam bude vykonávat něco, co ovlivní život toho území a těch původních obyvatel, jak jsem říkala, nedělá se to, stát to nebere v úvahu a podniky už vůbec ne. Pak je zde jedna důležitá věc, eh, kterou chceme zde jasně říci. Současný model rozvoje, který vyplývá z těch obchodních smluv, nejde v, nebo není v souladu s vizí, s představami místních obyvatel, protože se jedná o kapitalistické rozvojové vize, jedná se o hromadění bohatství, neposiluje se tam místní hospodářství, které provozovali místní obyvatelé po staletí jako zdroj obživy. Toto hromadění bohatství přineslo sebou pouze destrukci, ničení, zmar, konflikty, až eh, opravdu vedla k zániku celá tato politika. Jedno z doporučení pro Evropskou unii je, že víme, že je tedy veden dialog ohledně těžebních aktivit, nicméně směřuje pouze k těm podnikům, k těm těžebským společnostem, takže kdy my máme příležitost říci, co si myslíme o těchto aktivitách. My vůbec jako společenci místních obyvatel nemáme příležitost zúčastnit se tohoto dialogu. Takže je velmi důležité zeptat se Evropské unie, co dělá, aby kontrolovala podniky, aby monitorovala podniky, které směřují do Latinské Ameriky. Samozřejmě ne všechny podniky, které investují u nás, jsou evropské, ale ty investice, které se realizují u nás, se potom vracejí sem. Takže jakým způsobem monitorujete tyto investice a práci těchto společností? To je vše. Děkuji. Thank you. Děkuji vám, paní Castro. Děkuji za velice významné prohlášení, ale my už samozřejmě jsme teď velice překročili čas. A teď budeme mít pana Bostachina, který je generálním tajemníkem Organizace nezastoupených národů. Všichni předřečníci již vyslovili velmi jasná doporučení, co by dalšího mohl dělat eh, Evropský parlament, Evropská unie, co nového. A bude zajímavé uslyšet také od vás, jaká vy máte konkrétna, konkrétní doporučení, co my můžeme dělat na podporu eh, této věci ve spolupráci s jinými evropskými iniciativami. Děkuji, paní předsedo, předsedkyně, dámy a pánové. Já vám děkuji za to, že jste mě pozvali, abych vám něco řekl o zkušenostech doporučeních naší eh, organizace nezastoupených národů, co se týče eh, dopadu těžebního eh, průmyslu, protože velice často tito lidé žijí na periferii daleko od center politické a hospodářské moci. Nicméně jsou první na řadě, když se mají využívat jejich zdroje, protože tyto místní společnosti nejsou schopny se proti tomu stavět. Toto zlepšuje. A většinou se pak rozhoduje bez eh, skutečné konzultace eh, s místním obyvatelstvem a projekty posléze doprovází eh, zneužívání a ničení. Dochází k ničení ekologické situace, lidé přicházejí o majetek bez náhrady, eh, zhoršují se hospodářské příležitosti a stále více se jim upírají lidská práva. Tito lidé jsou předmětem eh, zastrašování, eh, mučení, mizí, jsou svévolně zatýkáni a zabíjeni. A to jsou jenom některé důsledky, s nimiž se musí vypořádávat tyto původní komunity. A vlády jsou schopny vyvlastňovat tyto E, pozemky za protěžební projekty velice snadno. A to proto, že tady jsou často velice složité a různé e, systémy pozemkové držby vlády často neodmí, e, odmítají uznávat zvyková práva. A chudé a izolované společnosti nebo společenství často nevědí, Eh, jak eh, se domoci svých práv, nemají právní dokumentaci. Při, proto eh, je velice důležité, aby měli možnost dovolat se společn- spravedlnosti, aby tedy tyto původní komunity mohly chránit svá práva. Jednou z hlavních překážek, která jim v tom brání, je to, že tady neexistuje spravedlivý právní rámec, který by chránil práva zranitelných a marginalizovaných uh, národů. Jako příklad může posloužit národ Mapuche v Jižní Americe, protože i ti jsou dosud eh, obětmi eh, násilného potlačování a jsou vysídlováni ze své tradiční půdy. Konkrétně Chile eh, je v postavení jedné z nejrychleji rostoucích zemí na tomto kontinentu a to právě tím, že sem přichází hodně eh, cizích investic ze společností, které ta bohatá eh, čilská půda zajímá a proto společenství Mapučů teď se setkávají s rozšiřováním lesnického těžebního průmyslu. To všechno ničí jejich půdu, nutí je migrovat do měst a jsou osazováni v chudobě. Vysídlovací proces na Mapuči vlastně byl zhoršen tím, že došlo k diktátorskému režimu za Pinocheta a um, zejména poté, kdy v roce 1984 se začaly uplatňovat antiteroristické zákony a teď podezřelé osoby mohly být souzeny ve vojenských soudech a byla připouštěna svědectví i anonymních svědků a pak vlastně další eh, čilské eh, vlády v tom pokračovaly. A co může tedy dělat Evropská unie? Tady je celá ta koncepce volného, předběžného a informovaného souhlasu. A to je zabudováno v e- legislativě Evropské unie. Často se to na to poukazuje jako nejlepší praxi, jak podporovat správné řízení i přírodních zdrojů, kdežto místní komunity často jsou, e- nejsou dostatečně informovány dopředu o připravovaném projektu. A proto proto je velice těžké často zavádět tento pojem svobodného, předběžného a informovaného souhlasu do praxe. A to proto, že někdy ty doporučení, která jsou k tomu vypracována, jsou někdy trošičku nepřesná a neberou v úvahu také diverzitu a různé zájmy původních komunit. Eh, určitě eh, velice důležitým instrumentem je v tomto eh, ohledu úmluva 169, kterou přijala Mezinárodní organizace práce a týká se právě původních národů a umožňuje jim, aby mě, zasazuje se o právně garantovanou kontrolu pro tyto lidi, aby mohli sami ovládat své zdroje. Podepsali to 20 eh, států. Je to něco konkrétního. A znamenalo by to, kdyby se tato umova pořádně eh, dodržovala, pak eh, by to značně věci zjednodušilo. V mnoha směrech tato umluva 169 Solvit je účinnějším rámcem, než jenom čistě ten pojem svobodného předběžného informovaného souhlasu, protože vlastně tady se jedná už o právní uznání takovéto původní eh, skupiny. V mnoha případech ale původní společenství se kategorizují prostě jako menšinové skupiny a pak se jim upírají práva eh, původních národů. Upírání eh, této původnosti je většinou děláno z politických důvodů, ehm, protože už tady existuje jasná definice tohoto termínu. Ale často ty národy sami mm, jsou na pochybách, jaké je jejich jejich postavení. A proto proces justiční eh, nemůže být úspěšný, dokud národní vlády nedosáhnou konsensu o postavení eh, původních skupin. A právě toto slibuje Eh, podpis připojení se k té umluvě 169. Eh, myslím si, že Evropská unie by měla více tlačit. Dejme tomu Finsko a Švédsko, to jsou domovské země, kde žije původní národ sami a tyto země by měly tuto úmluvu také ratifikovat. Je to otázka zásady respektu a konečně jde o lidská práva, aby právně byla uznána eh, existence těchto původních populací. A Evropská unie by měla tady být a musí být majákem světla, který bude tedy vyzařovat toto světlo zabezpečení a justice pro eh, tyto eh, původní obyvatele. Evropská unie musí také podle toho jednat, protože na nakonec Evropská unie je obrovským eh, obchodním blokem a eh, má velké možnosti. Může používat takovou tu měkkou moc, aby ovlivňovala státy na celém světě na cestě k demokracii. Vliv prostřednictvím obchodu je osvědčenou metodou zahraniční politiky a je velice důležitý i pro budoucnost. Určitě i eh, dohody o volném obchodu budou velice důležité pro ekonomiku Evropské unie, protože konec konců státy, které momentálně tyto dohody vyjednávají s Evropskou Evropskou unii posléze eh, přinesou 2,2% eh, nárůst celkového HDP v Evropské unii. Odhad, eh, Evropská unie odhaduje, že za poslední dva roky 90, za příští dva roky, pardon, 90% celosvětové poptávky se bude vytvářet mimo Evropskou unii, ale to se nesmí používat jako záminka ignorovat globální závazky, které Evropská unie přijala. Je tady výrazný právní základ, aby obchodní politika politika Evropské unie se používala na podporu lidských práv v Evropské unii podle článku 21.1 eh, eh, umluvy o Evropské unii. Nemůžou tady být dvojité standardy, pokud Evropská unie bere bez jakýkoliv eh, podmínek obchodovat s těmi, kdo porušují lidská práva, pak je těžko bude moci ovlivňovat a tlačit na ně. Proto je na čase, aby Evropská unie úspěšněji prosazovala práva původních obyvatel prostřednictvím těch, pravomu, těch pak, které které k tomu má. Děkuji. Germany. Děkuji vám mnohokrát. Pokud vím, tak eh, rezoluci ILO 169 neratifikovala ani Německo kvůli sorbenitum, což je velmi malá skupina původního obyvatelstva tam. Faktem je, že mnoho členských států EU nechce tuto úmluvu ratifikovat. Tak a nakonec eh, Martin Šunkong z IPU meziparlamentního schromáždění, který bude hovořit o plánované konferenci původních obyvatel STEF, která má proběhnout v roce 2014. Děkuji vám, paní předsedkyně, za pozvání. Jsem si vědom, že už je pozdě a já se pokusím ten časový slot, který mi byl alokován, dodržet. Rád bych na úvod se vyjádřil k tomu, co už jsem slyšel Eh, zmiňovalo se násilí, diskriminace původních obyvatel. A my v IPU jsme přesvědčeni, že pakliže parlamenty eh, v těch daných zemích budou hrát svou roli řádně, pak by se toto násilí minimalizovalo. My se otázkou původních obyvatel zabýváme z hlediska politické moci, politické zastupitelnosti a zastoupenosti původních obyvatel. Sledujeme to, jak parlamenty v jednotlivých státech řeší otázky původních obyvatel v rámci tradičních funkcí eh, parlamentu, to znamená dohlížitele nad legislativou a tak dále. Na úrovni IPU jsme proto zahájili program, v rámci kterého mapujeme zastoupení menšina původních obyvatelstev v parlamentech eh, v zemích po celém světě v roce 2010 eh, IPU přijalo deklaraci o politické zastoupenosti menšin a původních obyvatelstev v parlamentech, což je taková, takový plán pro celosvětovou parlamentní komunitu směrem k větší realizaci politických práv původních obyvatelstev a menšin. Studujeme možnosti, jak teď v této činnosti pokračovat. Máme v současnosti probíhající program, který se zabývá monitorováním toho, co jednotlivé parlamenty dělají stran implementace Čapaské deklarace a e, sledujeme možnosti zvyšování povědomí a uvědomění mezi původními obyvatelstvy v rámci tedy propagace jejich vlastních práv a zabýváme se také tím, že parlamenty po celém světě podporujeme v tom, aby podnikali aktivity, které budou zajišťovat realizaci práv původních obyvatelstev daného regionu. Dále, paní předsedkyně, co asi bude vás zajímat, je ta plánovaná světová konference původních obyvatel eh, v roce 2014. IPU plánuje uspořádat tuto parlamentní akci, která má eh, zdůraznit roli parlamentní komunity. A mm, máme také za cíl zangažovat všechny ty aktivisty, všechny ty různé zangažované strany, které propagují politicko-hospodářská práva menšin. V rámci přípravy na tuto konferenci jsme provedli už celou řadu činností, například vytváříme formální síť původ, eh, parlamentářů z řad původního obyvatelstva po celém světě, což nám pomůže harmonizovat eh, aktuální stav práv původních obyvatelstev. Eh, zjišťujeme, jakým způsobem e- funguje zastoupení původních obyvatel v parlamentech a jakým způsobem jsou parlamenty v jednotlivých státech citlivé vůči otázkám původních obyvatel daného regionu a jakým způsobem se ty otázky objevují na pořadu jednání parlamentů. Toto všechno budeme nadále provádět v příštích měsících až do konference v New Yorku. Rád bych zdůraznil, paní předsedkyně, že zde je celá řada věcí, kterou bychom očekávali od Evropského parlamentu. Jednak Eh, chtěli bychom, aby Evropský parlament podpořil eh, aktivitu IPU a jakékoliv další instituce pro posílení kapacity parlamentu tam, kde se nachází nějaké původní obyvatelstvo, eh, aby se posílala jejich kapacita pro řešení otázek původních obyvatelstev. Rádi bychom Evropský parlament požádali aby se společně se svými partnerskými organizacemi součástí neformální parlamentní sítě, kterou zakládáme, která připravuje tuto celosvětovou konferenci v roce 2014. A rád bych Evropský parlament také poprosil o to, aby zvažoval partnerství s IPU v rámci organizování této konference. Už pracujeme na příručce pro parlamenty a parlamentáře pro řešení otázek původních obyvatelstev, což bude jeden z dokumentů, který bude k dispozici na tom eh, setkání parlamentářů v New Yorku. Pořádáme také eh, různá setkání v rámci generálního schromáždění IPU, eh, kde se budeme zaměřovat na práva původních obyvatelstev a doufáme, že i Evropský parlament se o tyto činnost bude aktivně zajímat a bude se jí aktivně účastnit. To by bylo ve stručnosti, paní předsedkyně, z mé strany všechno k tomu, co dělá IPU a e, na co se ještě chystáme při pořádání této mezinárodní konference o právech původních obyvatelstev. Děkuji vám. Musím říct, e, jen tak spatra eh, V rámci akčního plánu pro lidská práva, který jsme přijali eh, loni v prosinci, pokud vím, týká se tam původních obyvatel jenom velmi malá část textu. A podobně, když se podíváme do parlamentu, když se podíváme na agendu našeho výboru, tak Eh, je pouze eh, skutečně velmi málo kdy na pořadu jednání a nesystematicky něco, co se týká původních obyvatelstev. Takže možná by nám partnerství s vámi pomohlo lépe si uvědomit tuto situaci. Tak dobrá. Času je skutečně velmi málo, ale eh, mohu říci, že všechna vaše doporučení vezmeme v potaz, vezmeme na vědomí. A nyní dostanou slovo poslanci, kteří se na něco chtějí zeptat. A pak dostane slovo taky SVČ, Evropská služba pro vnější činnost, která má nejlepší přehled, jak doufám, o tom, co Evropská unie v této oblasti dělá. Objevilo se zde jedno doporučení, které mě zaujalo od našeho angolského kolegy, eh, tedy vyslání nějakého vyšetřovacího týmu, včetně evropských expertů a mezinárodních expertů, kteří by řešili stav věci, eh, stav ehm, věci diamantového průmyslu v Lundaši. Rovněž eh, také zde padlo doporučení z Austrálie, abychom se zaměřili na to, jaké studie by Evropský parlament mohl zadat Chtěla bych se zeptat, zda je něco takového na evropské straně už zadáno nebo zadáváno. A potom, myslím, paní Castro říkala, že je potřeba více konzultovat eh, původní komunity na všech možných různých úrovních. Možná alespoň k těmto tématům byste se mohli vyjádřit. A samozřejmě taky tedy k, té, k tomu usnesení ILO 169. Tak, ale teď prosím se hlásil kolega Melo jako první. Děkuji, paní předsedkyně. Má otázka se týká toho, co zde říkal pan Rafael Markeš. To je známý novinář, je známý v mé zemi a především je známý díky svým aktivitám na podporu lidských práv. A já mám pro něj následující otázky. Vy, pane Markeši, jste už byl stíhán, soudně stíhán v Angole i v Portugalsku. Angolští generálové podle vašich slov eh, porušili lidská práva v té oblasti, o které jste zde hovořil. A byl jste také obviněn v Angole a v Portugalsku i nakladatelství, které vydalo vaše knihu Krvavé diamanty. Pokud já vím, tak v Portugalsku byly pozastaveny ty procesy proti vám a tohoto nakladatelství, ale byl jste teď zase znovu nově obviněn v Angole. Aktivita, kterou provozujete v oblasti obrany lidských práv a práv vašeho národa, v každém případě sebou nese rizika. Jak se díváte na to, že v Portugalsku byly zastaveny ty procesy s vámi, ale vy jste nadále obviněn v Angole, ve své zemi? Takže to je tedy první otázka, další věc, která mě velmi překvapila. Zdá se, že jste musel vystoupit před soudem bez zastoupení svých právníků, protože jste řekl, že nemáte dostatek prostředků na to, abyste se zaplatil právníka v Angole nebo v Portugalsku. Já jsem právník a mám za to, že právo na to mít svého obhájce je svaté. Je to základní právo a obviněný určitě, když stane před soudem, musí obhánce, mý, obhájce mít. A v Portugalsku jsou mechanismy, které by vám zaručily tuto obhajobu. A myslím si, že byste se mohl odvolat. A proto se tedy ptám, jak se díváte na to, že jste musel vystoupit jako obviněný bez možnosti mít právní zastoupení. Okay. No, teď Ana Gomes. Samozřejmě vy víte, jaký je postup, protože eh, deset minut po páté budu muset toto skončit, protože pak budeme muset ještě diskutovat zprávu, kterou budeme brzy přijímat, takže prosím o maximální stručnost. Děkuji, abych chtěla využít příležitosti a také se vyjádřit eh, k Rafaelu Markšery. Já bych ráda eh, slyšela odpovědi na otázky a ráda bych upozornila na to, že včera byla předložena zpráva eh, o splácení anglického dluhu do Ruska. A to s využitím přírodních zdrojů, ropy. A to zase je naprosto skorumpovaný proces. A odklání se tím pádem, vyvádějí se zdroje z Angoly. Tato zpráva eh, byla poslána baronce Bastonové, eh, komisaři Pivoxovi a vůbec Evropské komise A proto eh, s tím souvisí vysoce aktuální otázka, co může udělat a co by měla hlavně udělat Evropská unie. Vzhledem k tomu, eh, že co se tady děje, nejde jenom u Angolu, je o další země, o kterých se tady bavíme. A my tady máme Eh, smlouvy, obchodní smlouvy uzavřené, ale máme také dohodu s Kotonu a ta zahrnuje i doložky o správné eh, řízení a lidských právech. To má samozřejmě bezprostřední důsledky i pro původní obyvatelstvo a také proto, aby mohli sami ovládat přírodní zdroje, které jim náležejí. Jiní kolegové už tady zmiňovali proces Kimberly a dalo by se asi říci, že ten moc nefunguje. Takže co bychom my v Evropské unii měli dělat, a to jenom ve, nejenom ve svých stazích s různými vládami, ale také proto, že i my jsme součástí pro, kimperlického procesu. Dobře, než pan Markeš dostane slovo, dám slovo ještě Evropské vnější službě, službě pro vnější činnost. A také se omlouvám panu Svínimu z Austrálie, z organizace za bezjadernou Severnou Austrálie, protože bohužel vám nebudeme už moci dát slovo, ale prosím vás, abyste nám dal písemně svá doporučení a budou připojeni k eh, celé dopo- eh, k této dokumentace. Pan Vysoký, děkuji, paní předsedkyně. Jenom tři drobné poznámky. Týká se to eh, toho, jak lze používat nebo, nebo, politiku lidských práv v souvislosti s původními obyvateli. To je samozřejmě nedílná součást i naší zahraniční politiky v oblasti lidských práv. A je tady jasný závazek podpořit eh, eh, plnění eh, rezoluce USA o právech eh, původních národů prostřednictvím politických, ekonomických, finančních nástrojů. Možná, že eh, kolegové by mohli více říci nebo chtěli by více vědět o tom, co můžeme dělat v rámci našeho instrumentu pro demokracii a lidská práva. Pokud je o umluvu 169, kterou přijala Mezinárodní organizace práce, prostřednictvím našich projektů se nám podařilo docela úspěšně tlačit na eh, ratifikaci tohoto velice významného instrumentu, například eh, Nepal to ratifikoval v roce 2007 nebo Středoafrická republika a Nicaragua tyto to učinili v roce 2010. Pokud jde o akční plán v oblasti lidské práv, přijali jsme ho v červnu 2012, co tedy jasné závazky, týká se to naší politiky vůči původním obyvatelům, já bych to uvedl velice stručně eh, eh, je tady výzva, aby Evropská unie revidovala a dále rozvíjela svoji politiku v souvislosti s příslušnou deklarací OSN, v souvislosti s tím, že v roce 2014 se bude konat Světová konference o původních národech. Dále jsou tady taková určitá ustanovení, která se týkají vztahu podnikání a lidských práv. To má také své dopady v oblasti eh, původních obyvatel. A má se tedy zajistit provádění sdělení Evropské komise o korporátní eh, společen, eh, sociální odpovědnosti, sociální odpovědnosti podnikům. Zejména je třeba dále řídit hlavní směry doporučení pro lidská práva v oblasti agentur, které najímají, která se zabývají malými středními podniky a těžebními Eh, a těžebními odvětvími. Je třeba zajistit také eh, efektivní eh, uplatňování těchto zásad Evropské unie, co se týče vztahu podnikání a lidských práv, tedy jaký, a pokud jde o váš dotaz ohledně potenciálního šetření v případě Angoly, Rádi bychom, eh, pokud možno, na to odpověděli písemně, aby ta odpověď mohla být přesnější a naše stanovisko bylo lépe vyjádřeno. Já vám děkuji. Ano, e, budeme se muset vracet k řadě těchto doporučení, také všechno, co se týče Afriky. My e, posíláme delegaci do Africké e, unie, tak se budeme muset na to připravit. A vracím se k tomu, co vy jste říkal, když se díváme na tu akci IPU v lednu v New Yorku. Možná, že bychom měli uspořádat dnes snad další slyšení, ale také revizi, co dělá parlament a Evropská unie. Možná bychom to udělali na podzim a budeme pak mít eh, víc času na to, abychom zjistili, kam se s tím dostaneme a kam jsme se mezi tím dostali. Takže prosím, mám málo času a buďte tak laskav a odpověďte na to, co se vás týkalo. Jenom chci velice stručně říci, 3. dubna eh, jsem byl obviněn eh, oddělením pro boj proti eh, organizovanému zločinu pro pomluvu a to, nebo to souvislo s tou knihou, kterou jsem vydal v Portugalsku. A toto obvinění následuje po rozhodnutí eh, veřejnou, veřejným eh, prokurátorem, které aby nepokračoval eh, v obvinění, které proti mně vznesli eh, v angolští generále a portugalští teďka prokuratura ale eh, toto přestala stíhat, protože jsem předložil řadu důkazů a eh, bylo zjištěno, že to bylo v rámci eh, svobody vyjadřování a svobody tisku, že jsem měl že jsem měl pravdu. Ale v Angole pouze zahraniční partneři angolských generálů mě teď pro sledují, stíhají, ale je to vlastně také nesprávné, protože jsem ve stejné věci stíhán v, eh, v, v rámci dvou jurisdikcí. Prostě angolští generálové se jenom snaží nestratit tvář a, a snažit se nějakým způsobem vyhrát. Takže takhle jsem se to snažil rychle říci. Já vám děkuji, zase vám všem moc krát děkuji a děkuji také eh, hostům z Austrálie za to, že i vy jste nás upozornili na vaše požadavky, dali jste nám vaše analýzu, mohu vás ujistit, že my eh, ve spolupráci s mm, eh, kolegy eh, pro, z výboru pro obchod budeme se tím dále zabývat. Já vám děkuji a teď na našem programu máme zprávu Svoboda tisku a médií ve světě. Náš program je rozdělený, protože 3. května se koná Mezinárodní den svobody sdělovacích prostředků. A my jsme pozvali zástupce Mezinárodní federace novinářů a také příslušného generálního eh, ředitelství. A i když je to velice důležitá otázka, tak přece jenom se podíváme na zprávu, která s tím souvisí. Je to zpráva, kterou zpracovává výbor AFET. Je to svoboda tisku a sdělovacích prostředků na světě. Paní Marie Tešake je zpravodajkou a máme hrozně málo času, abychom to mohli projednat teď ve výboru pod výboru pro lidská práva ale je třeba se tím zabývat, protože výbor pro zahraniční záležitosti o tom bude hlasovat už v květnu. Proto děkuji paní zpravodajce Maritě Šaké, že jsem přišla. Prosím vás, abyste tu zprávu rychle uvedla, pak bude možné se k tomu vyjádřit. Ale vím, že vy musíte odejít přesně v půl šesté. Prosím, děkuji. Chair. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za to, že jsem dostala příležitost podělit se s vámi o to, co je podle mě jedno z velmi naléhavých důležitých témat, kde by Evropská unie měla hrát vůči roli, pokud jde o roli Evropy ve světě a souvisí samozřejmě také s lidskými právy. Nebudu procházet tu zprávu celou, prostě protože nemáme čas. Dovolte mi, jen abych zdůraznila několik věcí, které se v této zprávě odrážejí. Velmi dobře jsme při přípravě této zprávy spolupracovali s jednotlivými politickými frakcemi a teď dopracováváme kompromisní pozměňovací návrhy a doufám, že společně vyšleme velmi silný signál o tom, že potřebujeme, aby SVČ a Evropská komise ambiciozně přistoupily k tomu, aby podporovali svobodu tisku a sdělovacích prostředků, bezpečnost a nezávislost médií, novinářů a pluralismus sdělovacích prostředků. Se změnami, který, které se odehrávají ve světě v současné době, pozorujeme rostoucí tlaka na novináře, ze kterých se často stávají obránci lidských práv a jejich... Promiňte, říká předsedkyně, prosím, opuste místnost, pokud nechcete poslouchat. Spravodajka, děkuji. Novináři a sdělovací prostředky jsou často v první linii, když jde o ochranu lidských práv, protože ukazují na případy korupce, nespravedlnosti a v důsledku digitálního rozvoje lidé mají často individuální příležitost eh, prosadit se a vrhnout světlo na celou řadu věcí, informovat. Eh, a to je vývoj, který děsí především autoritářské režimy. Tato zpráva se týká spíše tradičních médií a způsobu, kdy tedy vlády jsou zodpovědné za to, aby zachovali jejich eh, svobodu, ale bohužel vlády často používají a zneužívají zákony, zákony o národní bezpečnosti, protiteroristické zákony a další, aby stěžovali práci novinářům a sdělovacím prostředku. Takže zodpovědnost vlád je důležitá, ale díváme se také na dopad obchodních, komerčních hráčů a potřebu nezávislých regulátorů v oblasti sdělovacích prostředků, takže hodnotíme možnosti, jaké má Evropská unie, aby mohla lépe jednat a aby své programy vnější akce přizpůsobila tak, aby podpořila svobodu sdělovacích prostředků. Žádáme, aby SVČ zařadilo svobodu tisku jako klíčovou prioritu do všech svých jednání o obchodu, o dohodách o přidružení, o rozvojových programech, aby se posílila svoboda vyjadřování, protože to je základní právo, které musí být protlačováno, prosazováno, musí se dostat na první linie ve všech těchto aspektech. Žádáme také Evropskou komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby lépe koordinovali různé úsilí, které EU v této oblasti vynakládá. Jsou to někdy jen fragmenty, chybí tam strategický náhled eh, a přitom je tak potřebný, nejen proto, aby se vyřešily naléhavé problémy, jako například eh, nátlak eh, na novináře, ke kterému často dochází. EU potom poskytuje pomoc, právní pomoc, know-how, ale, je, know ale je také třeba pracovat na dlouhodobějším plánování, aby se nejen zalepovaly aktuální problémy, ale aby se i budovaly kapacity ve třetích zemích, aby se pomohlo malým místním organizacím, aby zesílili při budování pluralistických a svobodných médií. Já jsem vždy pro interakce a diskusy, takže myslím, že toto bude z mé strany zatím vše. Máte čas na to, abyste si přečetli zprávu a doufám, že alespoň zástupci občanské společnosti, kteří jsou zde přítomni, budou v tomto vidět pomoc pro svou důležitou práci v oblasti obhajoby lidských práv. Děkuji, Maritě. I pro nás bylo důležité, abyste tady byla s tou zprávou, protože když se AFED rozhodl, že tuto zprávu udělá sám, to je klasická otázka lidských práv a došlo k tomu dávno předtím, než Drua dostal možnost udělat více zpráv. A já jsem si totiž kladla otázku, proč to není zpráva našeho výboru. Takže to se vlastně to je vlastně způsobeno tím, jak to vypadalo historicky. Máme tady paní Jakoncáry, stínová zpravodajka z SD. Děkuji, jsem velmi ráda, že jsme tak účinně spolupracovali a téměř všechny pozměňovací návrhy různých politických frakcí jsou zahrnuty do tohoto návrhu zprávy. Jedna věc, na kterou bych ráda upozornila, z toho, co naše zpravodajka už zmínila. V tomto parlamentu máme už nejméně dva příklady toho, že i když jsme vydali jasná doporučení pro komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, tak se nezdá, že by se snažili tato doporučení uplatnit. Týká se to Kazachstánu a Turkmenistánu. Je zde celá řada příkladů, kdy požadavky Evropského parlamentu nebyly reflektovány Evropskou službou pro vnější činnost. Je zde tolik případů, tolik příkladů, které jasně svědčí o tom, že musíme posílit spolupráci mezi námi a Evropskou službou pro vnější činnost. Svoboda tisku prostředků je základní svobodou a jak říkala paní zpravodajka, Všechno to musí být eh, zahrnuto do jednání, když Evropská unie projednává jiné dohody a my jako Evropský parlament musíme sledovat, co se stane. Děkuji. Děkuji. Je zde ještě nějaký jiný stínový zpravodaj? Ne, tak bych eh, položila ještě otázku SVČ. Máte už nějaký harmonogram pro přijetí eh, pokynů pro svobodu tisku a sdělovacích prostředků online a offline, to je otázka, která by mě zajímala. A z toho předcházejícího slyšení bych ještě chtěla odkázat na to, že zde byl případ investigativního novináře z Angoly, který má spoustu problémů právě teď a byl to dobrý příklad, eh, jak se podívat na to, jak velký nátlak může vláda, ale také podniky vyvinout na novináře. A teď dám slovo SVČ. Hello. Eh, we, we would like to... Rádi bychom vám poděkovali za návrh zprávy. Podle nás přichází ve správnou chvíli a hodně přispívá k práci komise a SVČ v posilování svobody projevu. Jsme velmi rádi, že zde tuto zprávu máme, protože si myslíme, že právo, nebo tedy svoboda projevu, je důležitá a musí se uplatnit offline i online. SVČ nemá strach z toho, že vys, vyšle jasný politický signál, že je proti utlačování novinářů. Několikrát jsme veřejně odsoudili akce proti novinářům a blogerům i v bilaterálních vztazích. EU chce nadále posilovat eh, boj proti mezinárodní beztrestnosti. Zpráva zdůrazňuje význam Evropské komise a SVČ, aby se zlepšily politiky a projekty, aby byly udržitelnější a efektivnější v této oblasti. Je nutné podporovat eh, svobodu tisku ve všech externích eh, činnostech EU. Komise a SVČ musí pracovat společně na tomto cíli. Vznikla neformální skupina SVČ a odpovídajících generálních ředitelství a pracuje právě na vypracování těchto pokynů o svobodě tisku. Minulý rok také vznikla studie a doporučení skupiny na vysoké úrovni o médiích a také strategie. A všechny tyto tři věci formují ty budoucí pokyny o svobodě tisku a dělovacích prostředků. Důležitá je také sociální zodpovědnost podniku, která je zmiňována v této zprávě. Tyto pokyny, jak už jsem říkala, budou brzy zveřejněny a budeme i nadále na mezinárodních fórech eh, OECD, OECD a OSN, dále pracovat na tom, aby se zlepšovala svoboda sdělovacích prostředků, budeme posilovat dialog s občanskou společností, budeme naslouchat jejich problémům, protože oni jsou klíčovým aktérem v oblasti demokratizace budeme samozřejmě reagovat i na další doporučení při vypracovávání těchto pokynů a těšíme se, že budeme takto spolupracovat. Pokud jde o harmonogram, můžu říci, že ta neformální skupina už vznikla, už máme neformální task force, která už funguje a pracuje na těchto pokynech měly by být schváleny Radou pro zahraniční věci v prosinci. První návrh budeme mít ještě snad před eh, letní přestávkou, ale zatím to ještě není jasné, protože pracujeme pořád na těchto věcech, ale doufáme, že to tedy budeme mít připraveno před létem a schválí se to v prosinci. Děkuji. Jen pár poznámek na závěr. Samozřejmě těšíme se na konkrétní výsledky a implementaci raději dříve než později. Pár poznámek pod čarou k té původní prezentaci, protože se toho hodně objevilo také v diskusi s kolegy zde v parlamentu, se zúčastněnými stranami a s občanskou společností. Jsem velmi ráda, že je to zpráva, která je rozdělena tematicky a nevyjmenovává všechny země. Není to o tom, že bychom si mysleli, že ty situace v těchto zemích nejsou urgentní nebo naléhavé, ale nechtěli jsme, aby politikové z dálky posuzovali nějakou situaci a nechtěli jsme ani vytvářet takovéto kategorizace. Víme také a uznáváme, že jsou zde nevládní organizace, které jsou odborníky na posuzování svobodu tisku, bezpečnost novinářů, nezávislost a tak dále, včetně digitálních sdělovacích prostředků, takže jsme se kolektivně rozhodli, že to předložíme v podobě přílohy, kde se bude odkazovat na práce uznávaných nevládních organizací, kde je pořadí jednotlivých zemí. Myslíme si, že je to opravdu dost podstatné a je to také důvod, proč se o těchto případech nezmiňujeme v textu, ale až v přílohách. A poslední bod, který bych ráda zdůraznila, je, že i když tato zpráva hovoří o digitalizaci a podobném vývoji, tak je to zpráva, která se netýká specificky digitálních eh, médií, protože máme jinou zprávu na toto téma a tyto zprávy by měly být posuzovány společně. Situace blogerů a jiných eh, jiných eh, novinářů v oblasti elektronického publikování je spíše v této zprávě. Děkuji. 6. května o tom budou, bude diskutovat AFET, 7. května o tom bude AFET hlasovat a na plenárku to přijde v červnu. Náš výbor chtěl také oslavit Mezinárodní den svobody tisku, to je 3. května. Je to tak? Máme zde spoustu mezinárodních dnů a mají smysl pouze v případě, když je bereme vážně, zaměříme se na ně. Ale zrovna 3. května nemáme schůzi, takže z Mezinárodní federace novinářů zde máme pana Olivera Monekaliho, který nám něco k této věci řekne. Děkuji vám mnohokrát. Já jsem tak trochu myslel, že mám reagovat na tuto zprávu tady, abych byl naprosto upřímný. Eh, ale každopádně, víte co, já zkusím obojí. Chtěl bych poděkovat za tuto zprávu paní zpravodajce, je to velmi dobrá zpráva, velmi podrobná. A vlastně se asi zabývá všechny všemi těmi věcmi, se kterými se my jako novináři setkáváme. Naše Mezinárodní federace zastupuje zhruba 150 novinářských eh, svazů, asi ve 110 nebo 120 zemích po celém světě, takže eh, v podstatě my pracujeme v podstatě v rámci takových odborových svazů pro novináře a zabýváme se přesně těmi věcmi, o kterých jste eh, mluvili, respektive setkávají se s nimi naši členové. Hovoří se o antiteroristické legislativě a jejím užívání nebo zneužívání. To je pro nás velmi důležité téma. Podívejme se na jednu sousedskou zemi Turecka, kde eh, ke dnešnímu dni je ve vězení asi 60 novinářů. Eh, většina z nich je tam ehm, na základě obvinění z činnosti související s terorismem a ten počet je velmi vysoký. Je to kampaň, na které pracuje naše regionální organizace. Myslím si, že toto téma celkově se nedostatečně řeší. Téma eh, každodenního života novinářů i v Turecku konec konců. Je, souvisí to svým způsobem s otázkou beztrestnosti, která se tu zmínila. Je jedna věc, když jsou novináři zabíjeni, eh, to je poměrně jednoduché. My každoročně publikujeme statistiku zabitých novinářů, ale daleko složitější je sledování pak eh, těch eh, soudních procesů s těmi, kteří jsou zodpovědní za tyto smrti. V Rusku před třemi nebo čtyřmi lety eh, došlo ke smrti asi nějakých 300 nebo 350 novinářů za předchozích deset let, což je samozřejmě jenom malé, co, co, co, z kterých případů jenom malé procento bylo to taženo tak daleko, že by viníci šli před soud. Samozřejmě eh, na novináře se cílí z nějakého důvodu kvůli tomu, co vysílají nebo co píšou, jiní zemřou v nějaké nehodě, eh, jiní zemřou ve válečných zónách, eh, takže těch důvodů úmrtí novinářů je celá řada. Za posledních několik let se snažíme školit novináře, aby pracovali bezpečněji, aby lépe čelili rizikům, aby čelili rizikům ozbrojenců, ať už to jsou násilné gengy nebo gengy zločinců nebo jakékoliv jiné ozbrojené skupiny. prosazujeme tyto projekty v Rusku, na Filipínách, tam se také e, zabíjejí novináři v podstatě každý měsíc. Myslím si, že to bylo někdy před dvěma půl lety 23. listopadu, kdy došlo k tomu největšímu, nejhoršímu zločinu proti novinářům za e, v jednom konkrétním případě bylo zabito, myslím, nějakých 23 nebo 32 novinářů ehm, 23. listopadu je dnes Mezinárodním dnem pro ukončení beztrestnosti a zasazují se o to e, novinářské organizace po celém světě, pořádají různé akce a protesty a tak dále, e, vlastně na celosvětovém měřítku. Hovoříte o tom, že čím dál více novinářů je zatýkáno za, pra- za, za jejich práci v rámci protiteroristických e, zákonů, zákonů proti e, pomlouvání a tak dále. To je pravda. Pravda také je, že vlády ehm, dnes daleko chytřeji odsuzují novináře a častěji se stává, že novináři nejsou zatýkáni za to, co dělají, ale zatýkáni na základě nějakých vymyšlených nebo alternativních obvinění, jako je například podvod nebo daňové úniky nebo používání nepovoleného nebo nelicencovaného softwaru v zemích, kde nějakých 95% softwaru je kradených Eh, ale zrovna se místním úřadům hodí, že zrovna ten novinář bude šetřen na základě vlastnění a užívání nelicencovaného softwaru protože zrovna ten novinář publikuje nepohodlné články do nějakých médií. Takže to je ten druh e, e, případů, které řešíme. E, také je zde otázka mediální propagandy a využívání státních vysílacích společností v rámci této propagandy. Ehm, samozřejmě informace se nám prolínají, prolíná se nám informace a subjektivní názor. Momentálně probíhá velká debata o roli novinářů, roli žurnalistů, blogerů a e, sociálních médií a e, občanských novinářů, to znamená občan, e, novinářů z řad civilistů. Je vlastně, co to znamená, je velmi složité zachovat si identitu jakožto novinář. V podstatě hrozí, že se všichni staneme žurnalisty svého druhu a když budeme všichni žurnalisté, kdo je vlastně žurnalista. Takže hrozně těžko se identifikuje vlastně komunita, jejíž práva eh, chceme my jako naše organizace chránit. Hovoří se také o eh, bezpečnostních agenturách, o dohledu, ochraně whistleblowerů, to je také něco, co je mimo jiné i v Evropské unii ohroženo. Eh, každopádně je nutné do všech strategií angažovat i Evropskou komisi, to je velmi zásadní bod. Jde o to zaujmout zaměřenější, strukturovanější přístup k svobodě vyjadřování se a k jejímu dalšímu rozvíjení. To je jednoznačně správně. Eh, já jsem se minulý týden účastnil každoročního fóra, kde bylo řečeno, že Evropská komise vypracovává pokyny pro doporučení pro eh, svobodu vyjadřování a eh, v podstatě se tam hovoří hlavně o té specifické roli žurnalistů, novinářů a médií při ochraně lidských práv, ať už jde o boj s korupcí nebo o odhalování porušení lidských práv nebo o boj s chudobou nebo cíle milénia a vůbec eh, nezávislí novináři, kteří odhalují korupci a tím pomáhají bojovat s eh, chudobou v oblastech, kde je skorumpovaná vláda. To je všechno velmi důležitá činnost. Zaujaly mě ty eh, vaše obavy o financování, zejména o to ustanovení o důvěryhodnosti, pokud je o ochranu lidských práv. Faktem je, že to může být aktuální u některých lidskoprávních organizací, ale myslím si, že to nelze aplikovat na podporu novinářů, protože e, novináři chtějí bojovat s korupcí, chtějí, tra- chtějí transparentnost, chtějí odpovědnost. A e, různé novinářské skupiny podporovaná netransparentními zdroji financí myslím, přicházejí o integritu, přicházejí o důvěryhodnost. A jsem velmi rád, že i o tomto zpráva hovoří, i toto by měla komise hlídat. Konec konců se tím ti novináři vystavují riziku, protože vlastně svým způsobem se po nich chce, aby eh, prováděli nezákonnou činnost Eh, mimo, eh, mimo svou původní oblast působnosti. Eh, stále častěji dochází k útokům vlád na samotnou roli, na samotnou, samotné fungování, financování pro demokratických složek společnosti, ať už je to v Rusku nebo kdekoliv jinde. Obvinují se místní občansko-společenské skupiny, že jsou financovány ze zahraničí, že mají skryté agendy. A pakliže ty zdroje financování nejsou eh, veřejné, tak to těmto lidem, kteří takto argumentují, eh, vlastně žene, vodu na mlín. Já chápu, že v určitých zemích je toto riziko ještě vyostřenější, ale myslím si, že konkrétně v oblasti financování novinářů je toto obre, eh, problém všeobecný a jsem rád, že o něm zpráva hovoří. Otázka místního vlastnictví a združování kapacit je také velmi důležitá. Já pracuji s e, odbory novinářů a mnoho těchto odborových organizací reflektuje tu nedostatečnost situace, ve které pracují. Je potřeba reforma, je potřeba pomoc a nejsou moc schopní projektoví manažeři, upřímně řečeno. Nejsou příliš dobří ve přípravě finančních zpráv nebo nějakých výhledů a tak dále. Oni musí pracovat v prostředí, Eh, ve kterém existují. Takže vytváření nových kapacit je nesmírně důležité. Dovolte mi několik slov varování. Přitom eh, často se stává, že mnozí dárci, kteří chtějí financovat nevládní organizace, nebo respektive to je také dvojí. Máme velmi efektivní a odvážné nevládní organizace, a pak zde máme ty nevládní organizace, eh, které hovoří plyně anglicky, píší dobré projektové návrhy, chápou ten logický rámcový přístup ehm, eh, tam a zpět, ale v podstatě nemají žádné hmatatelné spojení s tou žurnalistickou komunitou, eh, kterou chceme podporovat právě my. Takže hovoříme-li o vytváření kapacit, na místní úrovni, tak je potřeba zajistit, že ty skupiny, které podporujeme, jsou skutečně zástupci toho cílového příjemce. A to znamená, že se často budete muset potýkat s velmi neefektivními lidmi, s lidmi, se kterými se nejedná dobře. Dále, v současné době se hodně hovoří o sociálních médiích v kontextu arabského jara a tak dále a tak podobně. Ano, sociální média hrají důležitou roli. Ano, blogeři hrají důležitou roli. E, vlastně tam, kde mainstreamová média nemohou jednat, protože jsou řízena státem nebo jsou zkompromitována, tak právě sociální média tuto roli za ně mohou pře- převzít. Ale e, ta podpora toho občanského žurnalismu nemí, nesmí být e, zastoupením podpory řádného profesionálního žurnalismu, protože ten je z dlouhodobého hlediska právě tím sektorem, který je potřeba podpořit. Sociální média nejsou alternativou robustnímu a zdravému mediálnímu sektoru, který skutečně může vyzvat vlády v státech k odpovědnosti. A nakonec děkuji za těch několik odkazů na eh, Evropskou unii a na to, že pakliže má být důvěryhodná eh, v Evropě, tak si musí zamést před vlastním Prahem. A jedna z věcí, eh, ačkoliv se o ní několikrát mluví, není jasně vysvětlená. A to je nutnost chránit mediální sektor jak to, jakožto průmyslový sektor, jakožto odborný sektor že je potřeba chránit eh, novináře, chránit žurnalisty jako někoho, kdo poskytuje veřejný, veřejný statek. A hovoříme-li o tomto tématu, já si myslím, že eh, největší hrozba pro svobodu tisku je budoucnost tisku. Víme, že problémy, které média čelí, jsou opravdu velké. Jsou to velké výzvy. Tradiční média se postupně rozpadají. Víme, jaké jsou důvody. Je to finanční krize, méně reklam, eh, nová technologie, která v podstatě zajišťuje bezplatnou dostupnost eh, informací, takže lidé za informace nemusí nic platit. Ale problém je, že dobrý eh, novinář něco stojí. A e, aby ho společnost mohla zaplatit, musí mít společnost nějaké zisky, takže ten mediální sektor je potřeba chránit. Jsme v podstatě v situaci, kdy trh se zdá být neschopným podpořit eh, novináře. A v té zprávě je velice důležité ustanovení, eh, kde se mluví o tom, že je potřeba nalézt modely, alternativní modely, které by pomohly médiím tento problém vyřešit. Momentálně eh, čelí média obrovské stagnaci a je otázka, zda média, tak jak je známe, budou ještě za nějakých 10 nebo 20 let fungovat. Samozřejmě eh, autoritářské režimy a různí tyrani a diktátoři zde budou zcela bezpečně. Eh, budou to lidé, kteří budou chtít média nějakým způsobem ovládat, ale eh, hrozí, že navždy ztratíme robustní, nezávislý žurnalistický sektor. Eh, který by tyto mocné lidi přivedl k odpovědnosti a který by sloužil jako předloha pro demokratické aktivisty po celém světě. Eh, to je z mé strany v podstatě vše. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji. Myslím si, že tímto způsobem eh, jsme si dobře připomněli tento Mezinárodní den, tím, že jsme tady slyšeli projev o podstatě žurnalistiky a tu zprávu. Máme tady také poslance, který je stínovým zpravodajem. Máme eh, vlastně několik politických skupin, které na té zprávě pracují, čili určitě všichni slyší vaše doporučení. A teď zase by bylo dobré, abychom si poslechli paní Kristýnu Smajzen, která je zde DG s z oddělení, které se zabývá i otázkami demokracie a lidských práv. Prosím. Velice děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Já vím, že už máme málo času. Teď už nemáme málo času. My jsme eh, měli Eh, ten problém časově jenom kvůli paní Šakve, ale teď máme k dispozici tuto místnost do 18.30. Chci nejprve také poděkovat za tuto zprávu o svobodě sdělovacích prostředků. A zdůrazňuje se tam správně, jak důležité je řešit otázky spojené s digitální svobodou a také veřejné statky, o kterých hovořil eh, David. Souvisí to i s tím, jakou úlohu mají hrát novináři. Je to důležitá úloha v ve společnosti. My žijeme v době, kdy se prostředí pořád mění a novináři mají před sebou nové příležitosti a určitě nové výzvy spojené s hospodářskou udržitelností a no, žurnalistika jako profese má nové výzvy a jde také o to, jak budeme eh, chránit rámcově eh, lidská práva a také právo práci novinářů. Jak už tady eh, bylo řečeno, eh, my jsme minulý rok podnikli studii médií, tak abychom učinili první krok v konverzaci, abychom si nejenom objasnili, o jaké věci jde hlavně, o tom tady už eh, také padla mnoha směr, ale také se snažíme přijít na to, jak my z hlediska spolupráce a rozvoje to můžeme řešit, jak můžeme nejlepším způsobem tuto oblast podporovat z hlediska i individuální individuální svobody vyjadřování, ale také eh, toho veřejné dobra, které novinářská svoboda a média představují. A tato studie eh, byla uskutečněna na základě i konzultací s občanskou společenství a také s institucemi eh, ve Evropské unie. A také Evropský institut pro demokracii a lidská práva se k tomu sešel a všichni jsme měli možnost se dotknout těch otázek, o kterých se ta studie zmiňuje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 co se týče úlohy médií v odpovědnosti doma i venku, jak média mohou pomáhat, pomáhat budovat demokracii v zemích přechodu. Co, eh, jakou úlohu hrají eh, média při podpoře voleb a jak my je zase můžeme nejlépe podpořit. A čtvrtá oblast samozřejmě bezpečnost no, novinářů při ochraně lidských práv. To se tam eh, projednávalo na této schůzi a a DEVKO se snaží tuto eh, konzultaci vést dále, abychom zjistili, jak to přesně dělat. Děkuji. Děkuji. Myslím si, že tím můžeme ukončit projednávání i tohoto eh, bodu. A poslední máme eh, čas na dotazy. Já sama jsem vznesla dotaz k případu Magnického a e, jsou to vlastně různé otázky. Parlament radě doporučil, aby e, ustanovila společná e, omezení vízová pro ty úředníky, kteří se zapojili do případu Magnickému. To bylo v říjnu roku 2012. Mezitím byl uzavřen případ proti ním a post eh, mor, eh, po, po, už jeho zemři, z eh, úmrtí byl zahájen tedy proces s Magnickým. Evropská unie začala vyjednávat možnost usnadnění vízové volnosti pro, pro úředníky představitele Ruska. Proto se ptám, zda Evropská externí služba projednávala také doporučení, které my jsme vznesli ohledně omezení právě pro všechny, kdo byli zapojeni zapojeny do kauzy Magnického. Zaexistují nové informace eh, v externí službě, ve vnější službě, jak daleko eh, to došlo a jak vy analyzujete rozhodnutí eh, Ruska uzavřít případ a otev- proti úředníkům, ale zahájit naopak projednávání případu post, eh, humo, eh, eh, po, po, už po jeho smrti proti tomuto, ehm, za, proti Magnickému. A zda jsou plánovány další kroky v souvislosti s kausou Magnického. Evropská externí služba, ehm, jak dále váže nebo váže vůbec jednání o usnadnění vízové společnosti s případem Magnického a nakonec zda by mělo být možné u, usnadnění výdové, vízové povinnosti, když probíhá řešení kauzy Magnického, když probíhá tato kouzní, soudní kauza. E, e, a vím, že také někteří kolegové jsou e, ve styku s irským parlamentem, protože také bilaterálně se uvažuje o omezeních eh, poskytování víz právě v Irsku, takže bych vám byla vděčná, kdybyste na tyto otázky mohl odpovědět. Děkuji vám, paní předsedkyně, za tyto otázky. A já se vynasnažím odpovědět za ESVČ. Eh, eh, e já, je to samozřejmě známý případ, tato kauza, kauza Sergeje Magnického. A je to takový e, symbolický příklad. Mnozí z nás, mnozí pozorovatelé nad, v tom vidí přímo kvintesenci toho, v jakém stavu je právní stát v Ruské federaci. E, a Evropská unie dlouhou dobu trvá na tom, že je třeba patřičně eh, provést vyšetřování tak, aby Kdokoliv má na svědomí smrt pana Magnického a skandál korupční, který odhalil, aby ta osoba byla pohnána ke spravedlnosti. A to bylo zdůrazněno i na nejvyšší úrovni a to bylo už loni v dopise z 18. dubna, který pan předseda Van Rompuy, předseda Evropské rady zaslal tehdejšímu eh, ruskému prezidentovi Dmitrii Medvěděvovi. Od té doby zase Evropská unie na tom hovořila 21. prosince 2012 na samitu s Ruskem a také během nedávné návštěvě komise, eh, která se uskutečnila v Rusku, v ruské vládě, bylo to 22. a 23. března tohoto roku. My máme jasné stanovisko, eh, pouze důvěryhodné a Eh, podrobné soudní proskoumání pomůže znovu obnovit důvěru v právní stát v Rusko. A proto, jak řekla i vysoká představitelka ve svém prohlášení z 20. března, rozhodnutí Ruska předčasně uzavřít tento případ a zároveň zahájet post, humoz, post mm, po jeho už úmrtí před mezi proti samotnému panu Eh, eh, Magnickému, to ukazuje, jak to, jak to vypadá eh, s mm, justicí v Ruské federaci. Jak už jste říkala, 23. října 2012 Evropský parlament schválil usnesení, v němž doporučuje raně, radě, aby uvalila sankce ve smyslu a vízových omezení pro ty, kdo byli, měli co dělat se smrtí Magnického. Vnější služba Eh, si to eh, vzala velmi k srdci. A mm, také evropský a některé národní parlamenty už zdůraznili, přijali taková rozhodnutí, která eh, zdůrazňují, jak jaký, po jakou pozornost tomu věne Evropský, Evropská unie. A my nadále dáváme najevo, že před, očekáváme, že vyšetřování bude obnoveno a patřičně dovedeno dále. Sankce jsou součástí integrovaného a komplexního přístupu Evropské unie, ale pokládáme to za poslední opatření. Restriktivní opatření by se měla zvažovat pouze v konkrétních situacích a vždycky v souladu s evropskými doporučeními. Jsou to preventivní instrumenty a bylo by třeba, aby to mělo politickou podporu na nejvyšší úrovni a mohlo by se to zavést jenom na základě jednomyslné dohody a všech členských států států Evropské unie. Pokud jde o dohody o usnadnění vízové povinnosti, o tom jste se také zmiňoval. Chci říci, že tady probíhá diskuse k této věci a e, je to v rámci komplexního dialogu jednání ještě nebyla dokončena a e, ty výsledky posléze bude muset schvalovat Evropský parlament. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já vám děkuji za takto podrobnou odpověď. A vy jste řekl tedy, že jednání a usnadnění vízové povinnosti probíhají a můžete si být jist, že to budeme maximálně podrobně sledovat. Myslím si, že další doplňující dotaz není a znamená to, že můžeme dnešní schůzi ukončit a budeme pokračovat zítra v 9 hodin. Bude to doporučení radě. Týká se to návrhu eh, evropských doporučení na podporu a ochranu